meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie zu heutigen. Dámy a pánové, vítám vás na dnešním zasedání kontrolu pro výboru rozpočtu. Jako první bod na pořadu jednání máme přijetí pořadu jednání. Má někdo nějaké přání něco pozměnit? Není tomu tak. Tímto je pořad jednání přijat. A připomínám, že bod pořadu jednání číslo 9 byl odstraněn z pořadu jednání a to na základě prozby pana Gerbrandyho, pana zpravodaje. A nyní otevírám bod číslo 2 a chtěl bych vám sdělit, že naše zasedání je veřejné a přenáší se na internetu. Dále Připomínám, že došlo v sekretariátu našeho výboru ke změně. Ursula Mojkovská nás opustila a bude nyní působit respektive zastupovat Evropskou unii v kanceláři ve Washingtonu. Děkujeme jí za velice dobrou práci, která odváděla na sekretariátu našeho výboru a přejeme jí mnoho úspěchů v její nové důležité pozici ve Washingtonu. Dostávám se k bodu číslo 3, zvláštní zpráva účetního dvora. Tady se jedná o technickou pomoc Evropské unie, která se týká budování právního státu v Kosovu. Naším zpravodajem je kolega Derek Vogan a za účetní dvůr tady vítám srdečně Eh, pana ředitele De Vriese. Já se ptám pana zpravodaje, zda se přeje vystoupit. Ano, děkuji. Já bych možná se první ujal slova a potom účetní dvůr a samozřejmě, že jako obvykle posléze eh, ochotně zareaguje na případné poznámky Eh, kolegu. Myslím si, že každá takováto zpráva je důležitá, ale zejména tato, která se týká Kosova, protože to je největší příjemce v přepočtu na obyvatele naší pomoci na světě. Například v roce 2013 to bylo více než 7 milion dolarů, eh, pardon, euro, které jsme jako Evropská unie věnovali. Samozřejmě, že značná část této pomoci se věnuje na eh, předstupní na eh, pomoc při přechodu na budování institutu eh, a také na přeshraniční zlepšování. Čili eh, toto jsou všechno finanční prostředky, které jdou do Kosova zaměřené na právní stát, justici, vnitro, soukromý sektor, veřejná administrativa, zemědělství, regionální rozvoj. V Kosovo je také mise EULEX pro právní stát, která byla restrukturalizována zelená a e, která e, e, začne stahovat svoji činnost od července 2014. Teď byla také dosažena dohoda mezi Kosovem a Srbskem a doufejme, že v budoucnosti se situace v Kosovu, zejména na severu této země, zlepší, protože tam je hranice se Srbskem. Pokud jde o zprávu KR, pak tady byl účetní sbor, soud, pardon, poměrně kritický, co se týče stavu právního státu v Kosovu. Zjistil, že eh, víceméně se souhlasí s názory komise a Eulexu, které tvrdí, že sice tam určitý pokrok už byl, ale pořád ještě se musí udělat hodno. Já jsem nedávno sám s delegací eh, rozpočtového výboru eh, navštívil tuto zemi pro roz, výboru pro rozpočtovou kontrolu a zejména jsme viděli opravdu problémy zejména na severu země. Pokud je o doporučení, které bych chtěl vyslovit na adresu kolegů, chtěli bychom zlepšovat efektivitu, účinnost a také je třeba zlepšovat koordinaci, zejména mezi komisí a mezi EULEXem. Jsou tady také otázky obsazení pracovníky, co je také třeba vyřešit a netýká se to jenom počtu pracovníků, kteří jsou k dispozici přímo v Kosovu ze strany Evropské unie, ale také na jak dlouho se tam vysílají. Dále, pokud je on má nejdůležitější doporučení, myslím si, že je třeba opravdu zvýšit efektivitu výdajů Evropské unie v Kosovu. To bychom měli dělat. Měli bychom se zabývat transparentností, také posílením finančních kapacit v Kosovu a je tady omezený vliv zatím občanské společnosti. To je třeba řešit. A co je nejdůležitější, Musíme se zabývat politickou situací. Bohužel tady chybí vůle řešit některé problémy. Myslím, chybí politická vůle. A to je na straně komise členských států, ale i na straně samotného Kosova. A někdy tedy pak taková ta speciální zpráva, včetní dvůr, není, eh, leh, eh, není, eh, není tak jednoduchá v tom smyslu, aby se poukázalo na všechny problémy, ale myslím si, že opravdu má-li dojít k pokroku v Kosovo, bude třeba řešit politické problémy, zejména odhodlaně řešit problémy s právním státem a korupce v Kosovu, protože ta tam bohužel pořád je. Ale pokud bude politická vůle, pak určitě bude možné to řešit. Bez toho to bude těžké. A samozřejmě, že Evropská unie také možná není jedn, stejného názoru. Ne všechny členské státy uznávají Kosovo. To jsou další politické věci, které je třeba řešit. Abych to schrnul, došlo k určitému pokroku, ale daleko více pokroku je třeba a možné udělat. Ale eh, eh, bude to těžké, pokud se najde všeobecná politická vůle. Děkuji. Mnohokrát děkuji eh, panu kolegovi Vojnovi. A nyní uděluji slovo ředitelovi účetního dvoru, panu Defrísovi. Může nám poskytnout své úvodní poznámky. Děkuji vám i výboru za tuto možnost vysvětlit hlavní zjištění vyplývající z této zprávy. Chci poděkovat panu zpravodaji, panu Vonovi za to, že prokázal tento zájem, za to, že nás navštívil, za to, že vypracoval dokument, který teď předkládá, za to, že zdůraznil některé klíčové body. A pokud jde o pomoc Evropské unie Kosovu, tak tu jsme si vybrali z několika důvodů. Za prvé, Kosovo je největším příjemcem evropské pomoci na hlavu na světě. Za druhé, protože je tam mise EULEX, to je vůbec nejrozsáhlejší mise tohoto druhu. V nedávných eh, letech polovina pomoci Kosovu šla právě na eh, sektor eh, právní, soudní a také protože Evropská unie skutečně v Kosovu má velmi eminentní zájmy. Myslím si, že byla vybrána poměrně dobrá témata na udělení podpory. Došlo k um, jednoznačnému pokroku, pokud je o uh, vytváření celní služby Kosova, která teď už je schopna fungovat samostatně. Došlo k projektům v oblasti budování kapacity policejních a justičních orgánů a EULEX také poskytuje roli při zajišťování eh, bezpečnosti a stability přímo v terénu. Ovšem, i přes tento objem pomoci a vzhledem k počtu let, která tato pomoc trvá, lze říci, že celkově nebyla ta pomoc dostatečně efektivní. A tady eh, analyzujeme zejména policii, soudní sektor, celní sektor a korupci. Již jsme zmínili, že v oblasti celní jsou jednoznačné známky pokroku. Bohužel nelze konstatovat to samé, pokud jde o boj s, s trestnou činností, korupcí a pokud jde o fungování soudního systému. Dovolte několik eh, podrobnějších údajů. Pokud jde o policii, tak ve zprávě se píše, že i přes evropskou pomoc zatím nedošlo k velkému pokroku v boji proti um, zločinnosti v oblasti například praní špinavých peněz a dalších oblastí. Stále není jasná spolupráce mezi policejními orgány a e, žalobci a celní, celníky, stále není mezi nimi společný datový systém. A my již dlouho vybízíme orgány k vytvoření takového systému, ale orgány zatím nepřijaly potřebná politická rozhodnutí. Dále je tu nedostatečná kapacita ochrany svědků. Kosovo je eh, skutečně malou společností, tudíž eh, ochrana svědků je zásadní. Ovšem nadále jsou svědci různým způsobem eh, intimidováni, ohrožováni a došlo k, i k případům politického vměšování do soudních sporů když mezinárodní společenství navrhlo řadu prověřených kandidátů, tak 31 z nich eh, bylo zamítnuto místními politiky. Víme, že existuje nedostatečná transparentnost při volbě soudců, čímž opět eh, se nabízí prostor pro politické zásahy. Kosovští soudci, cituji, mají tendenci jednat předem v souladu s vnějšími vlivy parlament se snažil omezit ehm, pravomoci Eulexu v dozoru nad soudním sektorem, což může výrazně oslabit eh, bezpečnostní eh, prvky v případě například příjmu z privatizace. V boji s korupcí Evropská unie financovala projekty, které vyústily v doporučení, ale 60% z nich bylo zamítnuto místními politiky. Kosovo vytvořilo tři orgány dozoru, které jsou fakt však slabé a jejich pravomoci se překrývají. Pokud jde o veřejné zakázky, což je obzvlášť citlivá záležitost z hlediska rizika korupce, má Kosovo 150 zadavatelských agentur na celkový objem 800 milionů dolarů. Takže obrovská fragmentace. To pak dozorují tři orgány, které mají překrývající se pravomoci. Není to systém, který mm, je založen tak, aby fungoval efektivně. Takže náš závěr je, že eh, navzdory užitečné pomoci stále je potřeba překlenout celou řadu politických bariér, aby se posílili, eh, posíl právní stát v Kosovu. A tady chci podpořit zpravodaje. Tyto politické otázky hrají roli jak na úrovni Evropské unie, ale tak na úrovni Kosova samotného. A ještě chci dodat dva další body a upozornit vás na ně. Spojené státy plní eh, v Kosovu důležitou úlohu dárce a ceněného spojence Kosova. Ovšem pomoc US a Kosovu není vždy dobře koordinována s pomocí Evropské unie. Příklad. Spojené státy instalovaly systém um, ostrahy hranic, který je nekompatibilní s evropskými standardy. Proto musela Evropská unie dotovat jiný systém. Další bod, na který chci upozornit, já myslím, že je důležitý pro tento výbor, poli- externí politika Evropské unie není vždy v souladu s politikou vnitřní bezpečnosti. Příklad. Europol naznačil nárůst eh, počtu obchodu s lidskými bytostmi v západním Balkáně, ale to nevedlo eh, k žádným změnám přímo v Kosovu. Takže evropské programování pomoci zatím nezohlednilo dostatečně ohledy interní bezpečnosti Kosova. Je důležité, aby Evropská unie vyvodila se zkušeností Eulexu určitá poučení. A samozřejmě, že Eulex vynaložil velmi významnou práci, ale v některých případech členské státy úplně nesplnili své závazky a neusnadňovali Eulexu život, z čehož opravdu je potřeba vyvodit určité lekce. Jsou tady dvě dva nástroje, které mohou sloužit jako páka v případě, že si politici Evropské unie rozhodnou, že tomu budou chtít. Hovoří se o stabilizační a um, dohodě a dohodě o asociaci s eh, Kosovem. A pokrok v oblasti právního státu je eh, jednou z osmi podmínek k dosažení této dohody. Zatím však není jasné, Jakou prioritu Evropská unie připisuje právnímu státu, což je jedna z těch osmi oblastí, v které musí Kosovo pokročit? probíhají jednání také o liberalizaci vízového styku. Evropská unie řekla, že pro Kosovo, tedy pro Kosovo stanovila celou řadu priorit, ale není jasné, jak obrovský význam připisuje Evropská unie otázkám eh, právního státu. Tudíž eh, to jsou některé z bodů, na které by mohla Evropská unie eh, se zaměřit, věnovat jim větší pozornost zájmu zkvalitnění evropské pomoci, tedy v zájmu zlepšení dodržování právního řádu v této tak důle, geopoliticky důležité části světa. Děkuji. Děkuji panu Deflísovi za Eh, to, co se konstatuje ve zvláštní zprávě. A nyní otevírám rozpravu a jako první bude mít slovo kolegyně Inge Gressle. Děkuji mnohokrát. Já tady hovořím za paní Makovej, to je naše stínová zpravodajka, bohužel se nemohla dostavit. Chci poděkovat eh, zpravodaji. Jeho pracovní dokument se nám velmi líbí, ale litujeme, že se tam dostatečně nezmínilo tu justiční reformy a boje proti korupci. Že to tam není tak intenzivně a s takovou naléhavostí, jak my bychom si představovali. Eh, právní stát je jedna ze zásadních věcí a bez právního státu to celé nebude fungovat. Výbor po Kobu eh, tam byl na první návštěvě ještě v roce 2007 či 2008, to byl Paul Rübig, dobře se na to vzpomínám, a když jsem si tady vyslechla to, co řekl účetní dvůr, tak zjišťuji, že jsme moc nepokročili v této věci a proto se ptám. My tady vydáváme peníze, co budeme dělat? Budeme vydávat peníze, omesíme se naděje a doufám, na naděje, doufám, že budeme doufat, že se něco bude eh, tam zlepšovat. Já si myslím, že takovýto přístup nestačí. Musíme si skutečně rozmyslet, jak k tomu přistoupíme, tak aby ty peníze, které tam dáme, byly co možná nejlépe využovány. Já masivně pochybuji na, o naší e, pomoci, protože si myslím, že oni si tam hrají s naší trpělivostí. A chceme to tak, aby se s naší trpělivostí hráli. Musíme se jasně zaměřit na soudní systém, aby veškeré ty slabiny, které ukázal tady účetní dvůr, e, jsme nějakým způsobem řeš, řešili a chci říci, že velice děkuji soudnímu dvoru za tu zprávu. A proto se ptám komise, jaké budou tedy ty další kroky a jak bude vypadat propojení toho, co navrhuje DG Justice a toho, co se tam skutečně bude eh, dělat. Nemohli bychom například využít vyjednávání o vízech k tomu, abychom to použili jako nátlakový prostředek. Pokud jsem to slyšela správně, co řekl účetní dvůr, tak je tady 70 priorit. No to je snad žert mít 70 priorit. Nebylo by lepší to nějakým způsobem seškrtat ty priority na nějakých 10, kde by byly skutečně ty nejhlavnější. Eh, v nás to skutečně vyvolává obavy a nejsme ochotni prostě do toho Kosova vydávat peníze stejným způsobem jako do posud. Děkuji, děkuji kolegyni Gresle a jako další je zde kolega i Pink. Děkuji, pane předsedo. Pouze mohu potvrdit a podpořit to, co řekla právě paní Gresle a rovněž děkuji velmi panu De Friesovi za jeho zprávu za zprávu Evropského účetního dvora. Myslím si, že to zvláštní zprávy jsou vždy velmi důležité a velmi užitečné, protože oni skutečně vždy ukazují prstem tam, kde na, ty slabé, na ta slabá místa Evropské unie jasně ukazují, kde je třeba ještě něco zlepšit a učinit. A skutečně tady čelíme problému, že mnoho věcí se prostě neudělalo. Je velmi znepokojící, když tady sledujeme, jak v Kosovu, a Kosovo již existuje 14 eh, let, eh, této, takovéto formě v podstatě po válce v roce 99 se oddělilo od Srbska. A já si tady kladu otázku, eh, zda není možné, za, to, za tomu není tak, že je prostě absorpční Eh, schopnost Kosova je omezená. Kosovo pravděpodobně vůbec nemá tu kapacitu ty peníze využívat. Ty struktury tam nejsou. Z Kosova se stal jakýsi appendix Evropské unie a bez té půpeční šňůry EU eh, to Kosovo by se pravděpodobně zhroutilo. Do roku 2007 jsme vydali 3,5 miliard eur v Kosovu. Dvě třetiny z komise, třetina členské státy a Kosovo je největším příjemcem evropských finančních prostředků. Což vede k otázce, jak se budeme chovat dál, budeme takto postupovat dalších deset let, i když jsme tady přesně zjistili, že ty pokroky jsou nedostačující. Vidíme, že takto území se nedokáže eh, samo organizovat, eh, stává se z toho skutečně něco, kde se soustředují zločinné aktivity a proto by komise nám měla tedy jasně ukázat, jaké je východisko z této neblahé situace a zda vůbec je někde světlo na konci tunelu. Děkuji kolegovi Eppingovi a jako další Paul Rübig. Děkuji. Vzpomínám si na to, jak jsme tehdy jeli do Kosova, kde jsme velmi intenzivně diskutovali s odpovídajícími orgány. E, a já jsem měl nyní také přítomnost, že se na mě obraceli jist, dokonce i jistí občané s tím, že chtějí provádět jisté projekty v Kosovu. Byly tam také intenzivní kontakty s komisí, Jeden projekt byla například projekt prádelny, do toho byli zapojeni e, lidé s postižením, takže to byl e, projekt jednak prádelny a jednak projekt pro lidi s postižení a ty to e, prováděli velice efektivně. Pak jsme měli projekt pro zemědělské stroje a vzdělávací projekt. Oba dva projekty ovšem nebyly provedeny a stroskotaly. Bylo by nutné u těch projektů, které nebyly provedeny či zrozkotaly, či které byly odmítnuty, se přesně podívat na to, proč byly odmítnuty. A pak tady máme takovou tu zvěst, která koluje, že v zemi je velká korupce a právě u těch nepřijatých projektů, u těch neschválených bych navrhoval, abychom si vždy ověřili, proč ty projekty nebyly provedeny. Protože právě tam vzniká podezření že tam nebyly po, poskytnuty odpovídající platby správným způsobem a proto bych byl, měl zájem na tom, aby jsme do výboru dostali seznam veškerých odmítnutých projektů a možná by bylo dobré, abychom tady měli kontrolu mezi čtyřma očima a mohli se přesně podívat na to, proč došlo k odmítnutí těchto projektů. Protože u projektů, které byly realizovány, Můžeme jít i opačnou strategií, ale mě by skutečně zajímalo, co bylo odmítnuto a jak to tedy přesně s těmi projekty vypadalo. Děkuji mnohokrát panu Rubigovi a nyní má slovo kolega Fleckenstein. Děkuji, pane předsedo. Mám pouze otázku. Zajímalo by mne, zda účetní dvůr či komise pozorovali také věci, které my sami bychom mohli zlepšit na naší straně, například v práci Eulexu. Já občas také navštěvuji Kosovo, spíše jako zahraniční politik, a pak se doslýchám takové věci, že nedošlo k předání, že máme možná i vlastní organizační nedostatky a to potom vede k prodlužování postupů. Proto by mě nezajímalo, zda si něčeho takového všimnul i účetní dvůr a v neposlední řadě Jean-Pierre Ody. Děkuji vám. Děkuji účetnímu dvoru za tuto zprávu, která skutečně odhaluje mnohé potíže. Kosovo vyhlásil nezávislost v únoru 2008, takže je pravda, že není úplně eh, samozřejmé se tam vyslovovat eh, ke státu, stavu právního eh, státu tak eh, nedávno zrozené entitě. Ale každopádně bych měl dvě přesné otázky. Já jsem se sám angažoval v, rám, v eh, rozpočtové kontrole eh, v případě Osova, nem, Kosova. Neměli jsme uh, úplně uh, přímý styk s místními představiteli, protože tehdy tam byla stávka, ale ve funkci kontroly rozpočtu, což je jeden z prvků právního státu, tak zdá se, že ta, tento aspekt není přeskoumáván, takže se chci zeptat, v příštích misích každopádně my podporujeme um, místní účetní dvůr, my podporujeme vztahy mezi Evropským účetním eh, dvorem a místními účetními dvory, každopádně by měli mít svůj vlastní účetní dvůr, který bude kvalitní. A pak pokud jde o práva finanční a měnová, to, to, totiž pokud jde o fungování měny, oni používají euro jako měnu, jak, jak známo. A protože tedy interně používali doj, eh, německou marku a pak při přechodu na euro automaticky přešli na euro, tak se chci zeptat, jestli existují nějaké zvláštní potíže s používáním této měny, protože přece jenom měna je vlastně jedním ze základních prvků fungování právního státu. Ja, weitere Wortmeldungen. Nikdo další eh, nemá zájem o to vystoupit, takže navrhuji, aby se vyjádřila komise. Či si přeje eh, nejdříve vystoupit pan zpravodaj? Nebo dáme nejprve slovo komisi. prosím, ano. Za komisi bych eh, rád uvítal Eh, tady pana eh, Lorence ze příslušného oddělení pro strategie a Pak byly tady i dotazy na komisi, tak možná byste se k tomu mohli laskavě vyjádřit. Děkuji, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych vyslovil několik obecných poznámek a pak se budu věnovat konkrétním věcem. Za prvé vítáme ten přehled, který učinil zpravodaj ohledně zprávy účetního dvora evropského o do pomoci v oblasti budování právního státu, zejména v Kosovu a také, jak se vyslovil k doporučením. K těm bych chtěl něco poznamenat, protože to je důležité východisko. Je řada doporučení, která už se uskutečňují nejprve. Pokud jde o koordinaci mezi komisí a EULEXem, my naprosto souhlasíme s názorem, že je to zcela zásadní, aby taková koordinace tady byla. A od doby, kdy byl Eulex ustaven, což bylo v roce 2008, neustále pracujeme na dalším posilování tohoto vztahu. Abych vám dal ten nejnovější příklad – momentálně se připravuje nesmírně důležitý dokument, eh, což je dokument o strategii daného státu, v daném případě Kosova. Bude se to týkat finanční eh, pomoci Kosovu na příští finanční rámec, pochopitelně až bude přijato příslušné nařízení, pak začneme pracovat na koncepci a spolupracujeme už se právě s Eulexem. Už jsme také vytvořili celou řadu struktur, které budou v této koordinaci nápomocné. Zejména přímo v terénu máme společnou radu pro otázky právního státu a pan komisař Fiele také loně vytvořil strukturovaný dialog o právním státě, kde jsou zastoupeny i komise, i EULEX při jednání s kosovskými úřady. To je první věc. Druhá věc se týká Eh, zjednodušení fungování Euro, Evropské unie přímo v Kosovu. Asi víte, že od února uplynulého roku jsme integrovali dohromady to, čemu se říkalo styčná kancelář EC a funkce zvláštního zástupce. Teď je z toho jednoduše Evropský úřad pro přítomnost v Kosovu. Vede to pan Zajnuje Spoker, který je zvláštním zástupcem Evropské unie a vede tuto kancelář, vede tento úřad, což je velmi důležité pro účinnou koordinaci zejména mezi komisí a Eulexem, ale rovněž eh, pokud jde o viditelnost, viditelnění přítomnosti Evropské unie v Kosovo. Za třetí používáme také politický dialog pro pobytky a prioritní podmínky. To jsme posílili v roce 2012, pokračujeme v tom v roce 2013. Uvedu několik příkladů. Zcela nedávno když se jednalo o to, aby se určilo, zda Kosovo bylo připraveno pro stabilizační dohodu a dohodu o přidružení. Ve, studi- ve své studii proveditelnosti komise zdůraznila jak krátkodobé i střednědobé priority. A právě v této souvislosti se poukázalo na zásadní úlohu právního státu. To zdůraznila Rada a posléze byl vytvořen mandát a přijat takovýto mandát pro jednání o eh, přidružení a stabilizační dohodě. Navíc, jak snad víte, máme takový roční cyklus. Říkáme tomu dialog o stabilizačním eh, a asociačním procesu. A Právní stát je ústředním bodem. Máme zvláštní podvýbor, který je věnován pouze otázkám právního státu. A eh, vlastně eh, úmyslně jsme ho postavili na první místo v tomto cyklu, abychom zvýraznili Eh, jeho význam. Plenární zasedání se koná právě nyní. Několik kolegů právě odjelo do Prištiny a účastní se ho. A právní stát je vždycky v centru pozornosti eh, a zaměřujeme se na to v rozhovorech s premiérem. Rád bych využil příležitosti a zareagoval bych ještě v souvislosti s tímto doporučením na jednu poznámku, která tady padla. Říkalo se, že právní stát není dostatečnou eh, prioritou, ale pokud jde o zejména liberalizaci vízového režimu, já už jsem se zmiňoval o té naší studie Eh, proveditelnosti v souvislosti s přípravou asociační dohody, dohody o přidružení tedy a stabilizaci. A my jsme si připravili přímo eh, takový plán pro liberalizaci víz nového režimu a právě to velice souvisí s právním státem. Je to důležitý dokument pro západní Balkán a když se podíváte, jaká jsou ta doporučení, tak všechny mají dopad na otázky právního státu, zejména ta, ta část, která se týká organizovaného zločinu a víceméně je tady více, víc, zhruba dvakrát víc doporučení na adresu Kosovo, než tomu bylo v případě jakékoliv jiné zemi v souvislosti s liberalizací vízového režimu. A poslední věc ohledně dohody, která 19. dubna byla podepsána mezi Kosovem a Srbskem a která je zaměřená na normalizaci vzájemných vztahů. Komise uh, uvolní další finanční prostředky na podporu provedení této dohody a budeme muset samozřejmě to ještě vyhodnotit, protože dialog pořád ještě pokračuje a my chceme tuto podporu uvolnit, jakmile bude vyjasněno, jak ji nejlépe nasměrovat. Já jsem se tedy snažil navázat na několik bodů, které zazněly v této diskusi. A rád bych se ještě zaměřil na několik dalších otázek, pokud mám na to ještě čas. Například po těch eh, obrovských investicích, eh, které Evropská unie učinila v Kosovu, vidíme už snad aspoň světlo na konci tunelu. Myslím si, že jak ostatně vyplývá z naší výroční právě, eh, zprávy a také z toho, že Kosovo je nyní zapojeno do historického dialogu se Srbskem, tak Evropská unie, jak vidíte, eh, usoudila, že už je možné dát mandát na vyjednávání a stabilizační a asociační dohodě. Z toho můžete usoudit, že došlo k obrovským změnám v této zemi za tu dobu, po níž se tam Evropská unie angažuje. Já naprosto sdílím názor, že eh, zbývá ještě mnoho problémů k řešení. A my za komisi děláme vše, co můžeme, abychom na ně poukazovali a upozorňovali na ně příslušné úřady v našich zprávách i v našem dialogu, ale opravdu si myslím, že tam je světlo na konci tunelu a v každém případě nejlepší způsob, jak se k tomu konci tunelu přiblížit, je, budeme-li se tam i nadále výrazně angažovat. Pak si ještě navázat na poznámku, která se týká národních auditních institucí. Samozřejmě tato země má určitou zvláštní situaci a teprve nedávno si začala vytvářet instituce. A e, auditní funkce ta se velice týká Ehm, nezávislosti a proto tedy je to funkce nezávislosti a dohledu nad ní. Proto chceme posilovat eh, tyto kapacity tak, aby se daly vytvořit příslušné instituce. Pokud jde o euro e, v Kosovu, to je samozřejmě zvláštní situace. Není to nic unikátního, ojedinělého na západním Balkánu, protože i Černá hora používá jako měnu euro. A již zahájila jednání. Pochopitelně, že je to věc, již se bude třeba zabývat v průběhu přípravy země, aby splnila evropské nebo požadavky Evropské unie. Ale takto situace vypadá nyní. Dále byl tady dotaz. Ne, já jsem nevěděl jenom, jestli už se skončil nebo ne. Eh, ještě jedna věc, protože byla tady otázka, jak si eh, řadíme priority v rámci naší pomoci jak eh, volíme, vybíráme z navrhovaných projektů ty, které se uskuteční. My se teď připravujeme na zahájení OP2 a velice dobře si uvědomujeme, že je třeba posilovat vazbu mezi politickými prioritami a mezi strategickou finanční podporou. Tím se budeme zabývat, jak už jsem naznačil, prostřednictvím strategického dokumentu pro případ tuto zemi, což budeme dělat pak, až bude příslušné nařízení schváleno a doufám, že tím se vyřeší obavy členů Evropského parlamentu. Doufám, že jsem odpověděl na většinu otázek, které tady padly, případně mohu doplnit. Děkuji a teď mi dovolte, abych dal slovo panu de Friesovi, zástupci Evropského účetního dvora. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za velmi užitečnou, informovanou, podrobnou diskuzi. A já bych z ní vypíchl několik bodů. Vezmu to trochu na přeskáčku. Pan Fleckenstein se ptá, co může Evropská unie dělat lépe. A tady máme několik příkladů ve zprávě a já z nich chci eh, zúraznit jednu a týká se Eulexu. Ne snad Eulexu samotného, ale Eulex jako příklad toho, jak Evropská unie přistupuje k podobným civilním misím. Co jsme tedy eh, zjistili? Zjistili jsme, že členské státy dávají Eulexu méně příslušníků, než původně přislíbili. A když ti to představitelé jsou vyšleněny, tak na období, která jsou příliš krátká. Je těžké seznámit se s fungováním komplikovaného státu jako je Kosovo, když vás někdo do roku stáhne zase zpátky domů. Tím nemůžete přidat příliš velkou hodnotu. To je jednoznačné poučení pro budoucí krizové mise. Dále, často chyběly u těch lidí klíčové eh, kvalifikace, což je problém, když eh, chcete, aby byli poradci vysokých úředníků, jako třeba v Kosovu, protože pak nebudou bráni vážně, pokud jejich úroveň není dostatečná. Dále, nedostatek flexibility při fungování. Například šéf mise e ULEX nemůže sám realokovat zaměstnance, ale musí předtím požádat o povolení členské státy. To opravdu v terénu nepomáhá. Některé členské státy jednostranně snižovaly své závazky vůči EULEXu a to vytvářelo problémy jak pro EULEX, EULEX tak pro KFOR, eh, to znamená pro NATO v Kosovu. Z toho vyplývají jasné, podrobné lekce, eh, z nich se můžeme poučit. Ani jedna z těchto lekcí však nebyla radou eh, žádným způsobem za ta potaz. Pokazuje na usnesení přijaté 18. února pod čtyři, kde se říká, otázky s, tyto otázky musí být dále řešeny příslušnými orgány rady. Jinými slovy, žádná specifická reakce ze strany Rady na tato zjištění účetního dvora. Podařilo se nám dosáhnout pokroku v Kosovu a jak dlouho budeme muset ještě se finančně angažovat. Toto jsou samozřejmě především politické otázky a e, účetní dvůr může hrát jenom velmi skromnou úlohu. Ale poukázal bych na odstavec 30 zprávy, kde eh, říkáme, že eh, Evropský spravodajský úřad řekl, že se situace v oblasti organizovaného zločinu příliš výrazně nezměnila od roku 99. To je Evropská unie, když se vyjadřuje k, ke kontinuitě určitého problému. Můžeme být optimističtí, pokud jde o budoucnost? To záleží na dvou souborech otázek. Za prvé, je Evropská komise schopna zvolit správné projekty, které si zaslouží pomoc? Slyšíme, že máme nový dokument o strategii podle jednotlivých států, který se zaměří eh, na eh, i finanční pomoc, ale náš posudek je takový, že v mnoha ohledech komise zatím vybírala dobré projekty technické pomoci. Otázkou však je, zda tato technická pomoc měla dostatečný dopad na změnu situace přímo v terénu. Snížila se zločinnost, snížila se korupce? Analýza účetního dvora je, že aby k tomu došlo, došlo, potřebujeme více nástrojů než jenom technickou pomoc. Potřebujeme politický dialog, včetně jasné podmíněnosti, protože problémy v Kosovu nejsou pouze technického charakteru, ale také charakteru politického. Účetní dvůr zmiňuje zejména tři oblasti a tady se vracím k tomu, co říká paní Gresle, jestli můžeme být specifičtější, pokud jde o priority. Například v boji s korupcí má Kosovo tři dozorčí orgány, jejichž pravomoci nejsou jasně definovány nebo se překrývají. A změna těchto tří zatím není evidentně prioritou. Dále Kosovo má tři agentury, které se zabývají veřejnými zakázkami, které tedy dohlížejí nad fragmentární systém plný rizik korupce. Změna tohoto systému opět není zatím součástí priorit Evropské unie. V zemi existuje dlouhá tradice zásahu do soudního sektoru. Konkrétní pokrok v tomto bodě zatím ještě není mezi prioritami Evropské unie. Takže to jsou, to je možná pár takových bodů, na kterými by se parlament mohl zamyslet. Usnesení odstavec 11 zprávy pana Vona už se zaměřuje na význam pobídek a stanovování prioritních podmínek, ale to samozřejmě záleží na parlamentu. A v neposlední řadě k otázce pana Rubika o projektech, které byly zamítnuty v oblasti zemědělství a nemocnic. Nemohu odpovědět, to nebylo součástí auditu. Pan Odí se ptá na důležitou věc, finanční řízení v Kosovu. Ano, konstatujeme pokrok, protože tu, eh, je tu ta, ta auditová kosovská organizace, eh, kterou vede kterou eh, tam její výsledky se zlepšují, ale jejich zprávy nejsou vždy eh, brány úplně vážně kosovským parlamentem. A to zejména, když se jedná o citlivé otázky, jako jsou veřejné zakázky. Takže i v této záležitosti část těch otázek Kosovo je technická, může je řešit komise, část problému je politická, musí se řešit na politické úrovni. Děkuji vám, pane předsedo, a já se budu těšit eh, na konečné, konečný výsledek hlasování o důležitém usnesení pana Vona. Děkuji, pane De Vries. A druhé kolo. Tady zbývá pouze pět minut. Kolegyně Inge Gressle si přála eh, vystoupit a pak tady máme zástupce SVČ a potom na závěr vystoupí ještě pan zpravodaj. Takže prosím, paní Gressle. Je mi to líto, ale já mám jasný pocit deja vu. Vše, co tady řekla komise, jsem už někde slyšela, to je ten strukturovaný dialog, že ho děláme, že tam jsme implementovali novou úroveň, která vše vylepší a pak to je jedna z těch pověstných nových strategií, která rovněž vše vylepší. Prosím, eh, tohle už ne. Já chci poukázat na to, že ty eh, nové problémy jsou ty staré problémy. A já si tedy nemyslím, že by ten zvláštní e, zástupce pro Kosovo dokázal tolik toho změnit. A pokud ano, tak bych si vy, vypros, vyprošuji, tak si přeju dokument, kde budou jasně zaznamenány veškerá ta zlepšení. Já si ten dokument dva roky schovám a pak vám ho opět ukážu. Takže já vás skutečně prosím o dokument, kde jasně vysvětlíte, jaká zlepšení má přinést ten zvláštní zástupce pro Kosovo. To je moje první prospa A druhá prospa. Nevím, jak vypadají ty náklady na Perzolán Eulexu, zda jsou v re, eh, zohledněny v těch nákladech eh, v rámci zprávy učeního dvora, to je ten bod 15, já nevím, zda to tam je, zda za to tedy platí členské státy či ne, takže to by mě rovněž zajímalo. Komise říká, že něco dokázala, že se něco pohlo pomocí těch změn, týká se to i toho Srbska, ale my za to platíme vysokou cenu, totiž, že jsme vlastně zařadili Srbsko do seznamu kandidátských zemí. To je opravdu velk, vysoká, vysoká cena. Pokud bychom tak učinili dřív, tak bychom měli dřív ten výsledek. V tom jsem si jistá. Já bych poprosila o to, aby, pan, aby ty doporučení, která nám dá De a které já nenalézám ve zprávě účetního dvora, já vás prosím, řekněte mi, kde teda jsou. Já jsem tam ta doporučení prostě nenašla. Prosím, abychom tato doporučení dostali ještě písemně a bylo by bývalo dobré, kdyby takováto doporučení byla obsažena již v samotné zvláštní zprávě účetního dvora. A co se týká té další zprávy, pane předsedo, navrhuji, abychom si pozvali radu, aby s námi vedla dialog o tom, jak budeme nadále postupovat s touto zprávou. Já si myslím, že bylo dobré, aby ta zpráva skutečně byla podnětem pro to, abychom si pozvali radu a společně se podívali na to, jak se z té situaci poučíme. Samozřejmě vyčkáme, až rada do, dokončí své hovory a svá vyjednávají o tom, ale pak by bylo dobré, abychom s litevským předsednictvím skutečně se sešli a zapřemýšleli na tom, jak budeme postupovat. Já skutečně nechci, abychom za dva, za tři roky měli tutéž situaci jako dnes, ale pokud nic nezměníme, tak ji mít budeme. Děkuji a nyní má slovo pan Halba z EC. Ano, já moc krát děkuji. Jakožto eh, velitel vlastně z civilních operací, tak já mám na starosti přímo eh, všechno, co se týká Eurlexu. A souhlasíme do značné míry se závěry účetního dvora Dokonce některé z nich vítáme, ovšem s jinými nesouhlasíme, což si můžete přečít v příloze. Nicméně musím říci, že eh, na, i když bylo hodně rozporů, podařilo se nám při vzájemných setkáních mnoho neschod odstranit. Já jsem si všiml, že je tady obecná nespokojenost tím, čeho jsme dosáhli v Kosomu. Poukázal bych na několik skutečností a dilematů. Od roku 1999, když Miloševič vlastně změnil a pak vypukla válka, pak Kosovo vlastně Eh, bylo v ilegalitě, čili tam se vyvíjela i demokracie a také kriminální struktury. Je to prostě společnost v Evropě, která má největší ilegální zkušenosti a ilegální eh, vlastně organizace. Pak eh, my jsme to převzali až v roce 2008, ale to už bylo po vyhlášení nezávislosti. Členské státy ovšem tam byly už dále, byli jsme tam v rámci čtvrtého pilíře UNIC, ale jakožto mise spolupracující s komisí tam jsme tam přítomni až od roku 2008 a jak já už jsem řekl, problémy vlastně začaly v roce 1989. A e, druhý problém je v tom, že toto je největší mise, která nemá sobě rovných, pokud se týká i zdrojů. A je to jediná vlastně exekutivní výkonná mise, to znamená, že my přebíráme výkonné e, funkce kosovské vlády. Máme soudce, e, kteří soudí kteří rozhodují ovšem na základě kosovského práva. Něco takového jsme nikdy předtím nedělali. Musíme uvažovat o tom, zda bychom to měli takhle dělat nadále, ale je to prostě nebývalá výzva. Další problém. Pět členských států neuznalo Kosovo to má velký praktický dopad, pokud jde například o vazbu mezi vnitřní a vnější bezpečností. A také Kosovo nemá přímý přístup k Interpolu. My jsme našli způsoby, jak to trošku obcházet, ale je to samozřejmě překážkou v naší spolupráci s Kosovem v boji proti organizovanému zločinu a korupci. I tak si myslím, že odvádíme poměrně Eh, dlouhou prá- dobrou práci, ale ta další uznání by bylo třeba. Pak je tady přirozené pnutí mezi svrchovaností a mezi výkonnými eh, mezi výkonnými funkcemi. Kosované by se nás rádi zbavili, protože mají pocit, že vlastně se dotýkáme jejich svrchovanosti. My si myslíme v podstatě to tež. I oni eh, musí být nezávislost, aby se naučili plavat a nespoléhat na naší pomoc ale, a to je to základní dilema, prostě část té práce budeme muset ponechat nedodělanou. A velice okom, důležitý okamžik nastane v příštím roce v červnu, protože pak se to bude mě, muset změnit, budeme muset odejít, pak budeme muset přemýšlet, jak odejít, eh, jak se lépe postarat o naše vlastní zájmy a to se jedná i o naši vlastní bezpečnost. A dovolte, abych se jenom ještě stručně zmínila o doporučeních. Jsou tady eh, konkrétní kritéria pro na, nastavená pro právní stát. Je tady ten plán týkající se vizové povinnosti, pak je tady stabili, eh, eh, studie proveditelnosti ohledně dohody o stabilizaci a přidružení, pak jsou tady interní benchmarky naší vlastní mise a pak je tady společná rada pro uplatňování Eh, právního státu spolu s Kosovany. To má také benchmarky, ale tam je víc takových značek než benchů, než, těch eh, než jak by se to dalo opravdu měřit. Pak je eh, revize programů a státních zakáz, veřejných zakázek. Za tuto část právě jsme byli zvláště vděční, protože se tam jasně říká, že členské státy se zabývají příliš mikrořízením, co se týče naší mise, a že pravidla zadávání zadávání zakázek jsou možná dobré pro eh, rozvoj a podobně, ale ne pro rychlý rozvoj civilní mise. A tady skutečně jsme dosáhli významného pokroku, že se teď už eh, více uplatňuje eh, pojem krizový při eh, mm, zadávání zakázek a za to jsme vděční. Pak zase obsazení pracovníky, to pan Devrží se eh, zmiňoval. Je to pravda, že je to tak, musíme se naučit s tím žít, musíme také vidět, jaké jsou zájmy členských států. A nejméně máme pracovníků právě v soudnictví, zatímco vojen, vojáci jsou skoro všude. Vojáci by vám to řekli ne úplně jinak. A policisté za se museli být staženi. Ale eh, právníci, právničtí, pracovníci v oblasti právních struktur, těch je nejméně a snažíme se nicméně co nejlépe se v té situaci radit. Kdybychom mohli mít více zdrojů, byli bychom rádi, ale chápeme, že tady jsou určitá omezení ze strany eh, eh, členských států a také co by asi na to řekly vaše národní úřady, kdyby příliš mnoho lidí bylo vysláno do zahraničí. Pak samozřejmě je tady důležitá otázka právní týkající něj se vnější služby. Tady dosahujeme poměrně eh, dobrých výsledků. Nemáme právní osobnost, ale právní mm, eh, kompetence pak eh, úřad Evropské unie v Prištině. Výsledek dialogu je, že teď velice úzce spolupracujeme, jako už tomu bylo dříve, ale teď je to ještě užší spolupráce. Teď probíhá dialog a začíná už konkrétní provádění a my dosahujeme už určitého pokroku na severu Kosovo. To zatím byla černá díra, co se týče právního státu, ale teď už pomalu přebíráme kontrolu nad strukturami. Samozřejmě, že budeme mít další takovéto problémy, ale musím říct, že tady už k velkému pokroku skutečně došlo. Ano, právní stát, to bylo hlavní téma. Děkuji. Děkuji pane Hábe a myslím si, že vždycky se ukazuje, že velice eh, seriózně se díváme na celou tuto situaci. Ještě dva kolegové se hlásí o slovo, ale rád bych také všem připomenul, že máme omezený čas eh, během tohoto dopoledne. Prosím. Pan Gajer, děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručný. Milí kolegové, eh, my jakožto koordinátoři a i v širším okruhu jsme hovořili často o tom, co by bylo dobré nebo s jakými právy Evropského uh, účetního dvora bychom se mohli zabývat ve zprávě z vlastního podnětu. Naše legislativní období pomalu končí a mně je jasné, že to, co jsme tady započali v tomto období, potřebujeme také dokončit ještě v tomto období a proto, proto chápu, že není možné přijít s takovou zprávou uh, do voleb do Evropského parlamentu, takže to není žádná formální žádost z mé strany. Ale tady v kontextu těch diskusí bych skutečně rád vidíme, jak dlouhé ty diskuze byly, jak rozmanité byly, co v nich i vyplynulo. A proto bych skutečně byl velmi o to, že jakmile to půjde, a mně je jasné, že již v tomto volební období to asi nepůjde, ale jakmile to půjde, tak bych si skutečně přál, abychom měli zprávu z vlastního podnětu, která se bude touto problematikou zabývat a jistě by měla zohlednit některé z těch úvah Inge Gressle. Děkuji, předseda. Některé otázky eh, paní Gressle ovšem zůstávají stále nezodpovězené, takže pane Devry, si prosím. Jen jednou větou, pane předsedo. Na prvním místě jsou náklady, mzdové náklady vyplácené členskými státy, které jsou v tabulce na stránce 11 zprávy. Odpo- odpověď zní nikoliv. Není to tak? Druhá otázka, paní Gresle, kde může najít ty body týkající se korupce, veřejných zakázek a politických zásahů jsou v odstavcích 52, 53 a 65 zprávy. Děkuji. Děkuji vám. Nyní dostává slovo zpravodaj. Eh, ano, děkuji, pane předsedo. Jak eh, říkáte, ty diskuze, které jsme teď vedli, opravdu odrážejí význam tohoto tématu. Chci poděkovat všem kolegům účetnímu dvoru eh, za tyto příspěvky. Je zřejmé, že i když bylo dosaženo určitého pokroku v některých oblastech, je potřeba dosáhnout ještě mnohem, mnohem více pokroku z diskuze je také jasné, co se musí udělat, aby mm, k tomuto pokroku došlo. Například pane Peng eh, nadnesl otázku kapacity. Některé předvstupní fondy by měly směřovat opět na zlepšení kapacity této zemi. Otázka je, jak dobře jsou tyto finance využívány. A s tím souvisí ta otázka personální, eh, otázka lepší koordinace, mezi evropskými orgány na místě. Rád slyším od komise, že teď mají pocit, že eh, dochází ke spolupráci v oblasti streamlining. Doporučení 3. Tam si uvědomuji, že bylo dosaženo málo pokroku v boji s kriminalitou a korupcí. Na to upozornili všichni kolegové. Většina mých doporučení se tudíž týká toho, co můžeme dělat v zájmu zlepšení situace. Ono je hezké identifikovat problémy, ale je důležité také identifikovat řešení, na, nachá, najít způsoby dosahování těchto uh, řešení v budoucnosti. Na to také přihlíží, k tomu přihlížím ve svých doporučením. Máme tady různě, různé podněty z dneška k tomu, co by se dalo dělat. Účetní dvůr zmiňuje nedostatek ochrany svědků v Kosovu, Eh, politické vněšování do soudního systému, eh, doporučení o korupci nebyly implementována místními politiky a v budoucnu budeme potřebovat také integrovanější systém udělování státních zakázek. Jak ovšem zajistíme, aby se ty věci skutečně eh, staly, aby byly naplněny v praxi? K tomu musíme dát politické pobídky jak politikům, tak institucím, abychom dosáhli těch věcí, které jsme identifikovali. Z těchto pobídek mohu zmínit například stabilizační asociační dohoda a liberalizace vízového, styku. Hodně politiků by jistě si přálo vízo, vízovou, uh, usnadnění vízového styku, čili to je určitá páka, kterou bychom mohli v budoucnu použít. Myslím si, že je důležité, aby bylo eh, jasně komunikováno to poselství, že některé z těch problémů lze vyřešit pouze politiky. Pouze když bude politická vůle k těmto zlepšením. Takže myslím, že to, co říká Jens, je rozhodně dobré. Možná zpráva z vlastní iniciativy z tohoto výboru by stála za to, byl by to způsob, jak přispět k dosažení tohoto pokroku. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem kolegům za jejich příspěvky. Děkuji, tímto můžeme uzavřít bod 3 na pořadu jednání a dostáváme se k bodu 4, což je zvláštní zpráva účetního dvora. A jde zde o účinnost výdajů z Evropského sociálního fondu na starší pracovníky. Spravodajem je opět Derek Vaughan a člen eh, účetního dvora Lazarus Lazaru je zde mezi námi, ale zde srdečně vítám. A nejdříve dávám slovo panu zpravodaji, aby nás uvedl do problematiky. Prosím. Čili zpravodaj má slovo. Děkuji. Znovu děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že všichni kolegové si uvědomují, že Evropský sociální fond je velice důležitým programem Evropské unie na období 2007 až 2013. Tady bylo více než 75 milionů eur, které byly eh, vyčleněny na tento fond. A určitě si také uvědomují kolegové, že starší pracovníci se eh, stávají významnou částí pracovních síly. Eh, my definujeme je podle Lisabonské smlouvy, kolik je 60, 65 let a 60% eh, je teď momentálně nezaměstnaných. A nemáme eh, tady úplně všechna čísla, která by nám ukázaly, kolik se vydalo na to, aby se zlepšila zaměstnanost těchto pracovníků, protože se tady říká, že významné Eh, čísla těchto lidí jsou zahrnuta do jiných projektů, ale nejsou tady konkrétní eh, kvantitativní cíle pro starší osoby. Proto si myslím, že je důležitá tato zpráva účetního dvora, protože tam účetní dvor poukazuje na některé nedostatky na, na úrovni členských států. Například, jak už jsem zrovna řekl, že se těžko dají zjistit, jaké v členských státech jsou takové programy, které by byly přímo nasměrovány na starší starší osoby. Také potřebujeme nástroje, abychom měli spolehlivé informace, ale většina členských států nic takového nemá. Pak je tady také otázka definice. Kdo je starší osoba? Já už jsem zmínil Lisabonskou smlouvu, jak ta to definuje, ale členské státy to definují různě. Některé například pokládají starší osoby už někoho nad 45 nebo kolem 50, nad 50, někdo říká, že to jsou 55+, plus, čili chceme-li mě měřit efektivitu výdajů, pak nejprve se musíme rozhodnout, koho chápeme jako starší osobu. Dále, eh, pokud je o komisi, i tady účetní dvůr zjistil určité nedostatky. Konkrétně eh, se komise spíše zaměřuje na finanční řízení než na sledování výkonnosti a vyhodnocování. Hlavním cílem je proto eh, snižování eh, finančního břemene, než aby se zaměřili na výstupy. Proto účetní dvůr vyslovil určitá doporučení na adresu komise. Kvantitativní cíle by měla být jasně nastaveny, také určité mezníky by tady měly být eh, nastaveny a členské státy by si měly vytvořit monitorovací a vyhodnocovací systémy, aby mohly měřit a vysvětlovat eh, pokrok co do výkonnosti. Pokud je o má doporučení, já vám jim ke zvážení nabízím několik. tam. Eh, ty problémy, na které poukazuje účetní dvor a zdůrazňuji také, že programovací období 2014 až 2012 skutečně nám umožňuje se zaměřit více na výkonnost a na výstupy. Členské státy by měly být eh, eh, pobídnuty k tomu, aby se takto na to dívali. A čili vždycky je třeba to eh, sledovat z hlediska výkonnosti dosahování cílů. Dále poukazuje i na možnost určitých dalších opatření, stanovit si cíle, ukazatele, eh, mezníky. Abych to schrnul, pane předsedo. V současné době je těžké měřit efektivitu vynakládaných prostředků z Evropského sociálního fondu na starší osoby, protože nejsou definované kvantitativní cíle. Ale v budoucnosti budeme mít další operační programy po roce 2014 a tady bychom měli opravdu to udělat tak, abychom mohli měřit efektivitu e, peněz vynaložených na starší osoby, ale i na jiné skupiny, protože dříve se vyslovovala podobná kritika, například pokud jde o opat opatření na vyváženost genderovou, protože zase tady nejsou specifické cíle, které by byly měřitelné, co se týče zastoupení žen. Doufejme, že v budoucnosti to tady bude tak, abychom mohli měřit výkony, ať už se jedná o ženy, starší osoby nebo jiné skupiny. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu zpravodaji za jeho úvodní slova a nyní uděluji slovo panu členovi účetního dvora. Prosím. Honorable chairman and members of the committee. Uh, Vážený pane předsedo, členové výboru pro rozpočtovou eh, kontrolu, je mi tou ctí, že vám mohu předložit zvláštní zprávu číslo 25 2012, eh, která se týká nástrojů pro monitorování účelnosti videu Evropského sociálního fondu na zdarší pracovníky. Pan zpravodaj Derek Von ve svém pracovním dokumentu už dal plný obrázek naší zvláštní zprávy, proto já mohu být stručný. Chci využít této příležitosti a poděkovat panu Vonovi za to, s jakým zájmem k tomu přistoupil. Pan Von poukázal na veškerá hlavní zjištění v naší zprávě, eh, což je nejednotná definice starších lidí v operačních programech absence do větší či menší míry kvantitativních údajů eh, v analýze potřeb a proto pak je těžké Eh, ocenit opravdu národní nebo regionální situaci. Jsou tady také omezené informace ohledně toho, jaké akce se dělají k tomu, aby se zaměřili přímo na starší osobnosti. Proto není úplně možné zjistit, kolik finančních prostředků v rámci operačních programů bylo vyčleněno na lepší zaměstnanost starších lidí. A chybí tady spolehlivé ukazatele pro ocenění výkonnosti eh, opatření vůči této populační skupině. Eh, pan Von eh, naši zprávu vítá a podporuje doporučení, čemu jsme rádi. A členské státy by měly lépe zapracovat otázky výkonnosti, když budou vytvářet a sledovat eh, systémy pro příští programovací období. A komise by měla vystup, vycházet z těchto doporučení tak, aby se zajistily jednotné a spolehlivé informace, které by měly být k dispozici členských států. Na základě zjištění eh, politikové eh, zatím nemohou přesně vědět, kolik peněz se skutečně vynaložilo na zaměstnanost starších lidí, což nás neklidňuje, protože tato populační skupina a eh, její zaměstnanost byla identifikována identifikována ve, ve programovém dokumentu Evropa 2020. A i když eh, rozsah auditu byl omezen v této zprávě pouze na opatření eh, ve prospěch starších osob financovaných z eh, Evropského finančního sociálního fondu, nevíme a nemyslíme si, že by to bylo lepší v jiných případech. Jak řekl pan Von, některé slabosti nebo slabiny, na které jsme přišli v této zprávě, týkající se operačních programů a monitorování eh, byly zjištěny i ve zprávě eh, číslo 17 2009, kde se jednalo o profesní přípravu žen. Zase eh, prostřednictvím Evropského sociálního fondu. Bylo to tehdy na předchozí období do roku 2006. Momentálně proděláváme ekonomickou krizi. A proto koncepce evropské přidané hodnoty je velice relevantní a proto je také také daleko důležitější eh, být schopni opravdu všechno sledovat, protože s věč, menšími výdaji potřebujeme dosáhnout více. Nezaměstnost stoupá ve všech skupinách, zejména mezi mladými lidmi a proto bychom měli ze současné situace eh, vyvolit poučení při dalším rozhodování. Děkuji za pozornost a samozřejmě ochotně zodpovím dotazem. Děkuji vám, pane Lazaru, a teď zahajuji diskusi. Pan Paltidis bude první. Děkuji, eh, pane předsedo. Na první pohled eh, vzniká dojem, že je to záležitost, která se týká čistě kompetence členských států a je tady nedostatek vůle na jejich straně nebo nedostatek kapacit. Ale myslím si, že ten problém je mnohem složitější a hlubší. Je to, eh, má to mnoho aspektů a rozhodně nevystačí zaměřovat se jenom na eh, to, co by měly dělat členské státy. I zpravodaj, i zástupce účetního dvora zdůraznili, že nám scházejí důvěryhodné eh, data a dokud je nebudeme mít, nemůžeme vůbec hovořit o funkčním systému. Bylo vynaloženo 75 milionů eur, což je hodně peněz. A stejná částka je vyčleněna i na příští finanční perspektivu. A členské státy ovšem eh, nám zatím neposkytují dostatečně eh, spolehlivé údaje. A se, nezlepší ale si to, pravděpodobně to příště dopadne stejně. Myslím si, že Evropská komise opravdu musí vytvořit systém benchmarkingu, tedy kritérií, na základě nich se bude posuzovat pokrok eh, nebo absence pokroku na straně členských států. Ty údaje by měly být srovnatelné. Já tedy podporuji vše, co tady bylo řečeno a zpravodaj se už vyjádřil k důvěryhodnosti dat a myslím si, že tento aspekt je třeba ještě více zdůrazňovat v dalších příštích zprávách. Děkuji. Eh, děkuji mnohokrát. Nikdo další zatím zájem o slovo nemá. A paní Gresle, prosím. Děkuji. Mnohé z toho, co jsem chtěla zmínit, již eh, zmínili kolegové a děkuji jim za to. Myslí... Chtěla bych, aby nás komise informovala o tom, jak vypadá stav nových programů zda tam se budeme potkávat opět s tím týž fenoménem, s tím, že se tam eh, nespravuje, nepodávají informace o určitých problematických skupinách eh, v samotném zařízení, protože tím vlastně není možné vůbec zjistit, co dělá Evropská unie v rámci potírání nezaměstnanosti mladých, což je to téma, pomocí kterého chceme ukázat lidem, že EU se skutečně o ně stará, že se mohou spolehnout na Evropskou unii, pokud jde o takováto témata. Takže by bylo vhodné, abychom byli informováni o tom, jak to vypadá. Děkuji. Předseda, má někdo ještě další zájem o slovo? A pan kolega Rybik, prosím chci se zeptat na následující věc. Týká se to možností příjmu v této oblasti. Právě pro starší pracovníky je to tak, jak, že tady mají částečně tedy penzi a já se ptám, jak, jakým způsobem můžou kombinovat společně tedy penzi a příjmy z dalších činností. Děkuji. Komu tedy mohu nyní udělit slovo za komisi? Mám tady odpovídajícího vedoucího oddělení, paní Ilink. Ano, takže prosím, ano, máte. Prosím, máte slovo. Dobré jitro. A dovolte, abych nejprve poněkud eh, zareagovala na poznámky a otázky. Nejprve chci poděkovat účetnímu dvoru za výbornou spolupráci. Na této zprávě sdílíme názor, že potřebujeme se více orientovat na výsledky, na výkonnost. Je pravda, že v současném Eh, programovacím programy máme nástroje pro monitorování, abychom zjistili, kde dochází k odchylkám a abychom podnikali nápravná opatření. Ale také je pravda, že máme omezené možnosti, abychom zjistili přesně, kolik se vynaložilo na konkrétní skupinu. Nicméně členské státy také, a eh, děla, eh, to i komise, dělají cílové hodnocení a my i tady jsme vlastně podporovali takováto hodnocení, abychom se zaměřili na dopad opatření z Evropského sociálního fondu. Současný regulatorní rámec požaduje, aby členské státy podávaly zprávy jenom o charakteristikách příslušných skupin. A tím se dostávám k budoucnosti. Je tady návrh eh, nařízení ESF eh, e a tady se zaměřuje zaměřujeme více na to, co je v strategii Evropa 2020 a máme tady i specifické eh, investiční priority, aktivní a mm, zdravé stárnutí, zaměřené na starší pracovníky a máme tady také eh, speciální opatření zaměřené na mládež. Na to se ptala paní Gressler. V příštím programovacím období máme nastavenou řadu věcí, které by nám měly pomoci, abychom se mohli více zaměřovat na výsledky. Začínáme zhodnocení hodnocení ex ante, aby se vyhodnotily navrhované ukazatele, aby se zjistilo, zda ty cílové hodnoty jsou reálné. Pro Evropský sociální fond máme soubor společných ukazatelů, které budou uplatňovat všechny členské státy a umožní nám to srovnávat situaci po celé Evropské unie. Tyto společné ukazatele se budou týkat výkonnosti i výsledků, jako tak, výstupu a výsledků. My už dlouho spolupracujeme s členskými státy právě na nastavení tohoto společného souboru ukazatelů a máme k tomu vydané příslušné pokyny. Také v budoucím nařízení budeme eh, vyžadovat, aby se nastavily výchozí hodnoty a cílové hodnoty pro každý ukazatel. Také tady má být výkonnostní rámec s menzníky, s kvantitativní cíly, čili pak bude možné penalizovat nevýkonnost a také rezervy výkonnosti. Myslíme si, že v budoucím programovacím obdobím budeme mít už nástroje, které nám umožní, abychom efektivněji vytvářeli systémy a monitorování operačních programů. Ale některé zmíněné záležitosti jsou pořád předmětem vyjednávání mezi eh, zákonodárci a teprve v nadcházejících měsících uvidíme, zda se ty prvky opravdu dostanou do příštího nařízení. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Teď bych dal, chtěl dát slovo zase um, představiteli účetního, eh, účetního dvora a pan Lazarus, prosím, a pak dostane slovo pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já eh, nic dalšího k tomu nemám, jenom bych eh, zmínil potěšení ze strany účetního dvora k jakým zjištěním a dopor- že tedy s našimi zjištěními a doporučeními jsme přispěli k tomu, aby se tady vytvářela politika více zaměřená na výkonnost a výsledky, takže to určitě přinese lepší výsledky. Dereku, máte slovo teď vy. Děkuji. Já se pokusím také být stručný. Já si myslím, že všichni souhlasíme s tím, že by bylo užitečné měnit výkon, měřit výkonnost a tudíž eh, efektivitu výdajů na konkrétní skupinu. Měli bychom si ale také uvědomit, že to nebude vždycky jednoduché protože projekty, eh, aby se lidé vrátili do práce, jsou někdy poměrně obecné, neboli nejsou zacílené na konkrétní skupinu například jsou eh, zaměřené na populaci vůbec a nejenom na starší osoby nebo na ženy. Ale určitě se tady v tomto výboru shodneme, že příští program bude více zaměřen na konkrétní výkonnost a že bude lépe možné měřit, eh, jak efektivně jsou prostředky z Evropského sociálního fondu vynakládány. Například komise nám dnes už řekla, že tady budeme mít tu kondicionalitu eh, posouzení ex ante, že budeme mít společný soubor ukazatelů, že tam budou kvantitativní cíle, mezníky a to určitě zajistí, Eh, větší zaměření na výkonnost budoucího programu. Také členské státy a regiony mají zodpovědnost, musí tady pomáhat eh, tím, jak budou vytvářet vlastní programy, tak, aby byly efektivní a aby se to také pak dalo měřit. Pan Palsidy tady eh, zmínil důležitou věc spolehlivých údajů a to jistě všichni chápeme. To ty moje obecné poznámky. Chci ještě poděkovat kolegům za příspěvky a komisi a a samozřejmě za zvláštní zprávu děkuji eh, Evropskému účetnímu dvoru. Děkuji mnohokrát našemu zpravodaji a děkuji rovněž členovi účetního dvora a zástupci komise. Tímto eh, můžeme přejít k dalšímu bodu, což je bod 5. Zvláštní zpráva účetního dvora týká se to strukturálním opatření na financování projektů v oblasti infrastruktury pro nakládání s komunálním opadem a jde o to, zda jsou cíle v oblasti odpadového hospodářství EU dosaženy a zda jsou dosaženy účinně. Zde tady máme zpravodaje pana Teodorose Skilaka Kise a za e, účetní dvůr je zde opět pan Lazaru a já nejdříve dávám slovo panu Skilaka Kisovi. Děkuji, pane předsedo. V roce 2010 každý, jeden občan, každý občan eh, vygeneroval 500 kg komunálního odpadu, což mělo negativní ekologické dopady, ale také, budeme-li se tím efektivně zabývat, představuje to určitou ekonomickou příležitost. V období 2000 až 2013 za ta dvě programovací období příspěvek eh, Evropské unie k eh, co do infrastruktury eh, odpadového hospodářství je asi 10 miliard. Cíle účetního dvora byla vyhodnotit efektivitu strukturálních opatření, které se týkají infrastruktur pro městské odpadové hospodářství. Bylo tady 10 regionů v roce 2011, kterými se zabývali a 26 projektů v členských státech. Zjištění ukazují, že jsou tady eh, rozdíly ve výkonnosti, někde je to docela slabé. Já budu docela konkrétní. Ze sedmi eh, zařízení pro eh, mechanicko-biologické zpracování jenom jedna byla opravdu dobrá a čtyři vlastně nesnížily ty množství odpadů, které jdou na skládky a jedna byla vůbec mimo provoz. Ze sedmi kompostovacích zařízení u všech eh, v množství bylo pod eh, stanoveným cílem. Čili u čtyř, pardon, ze sedmi to bylo pod nich. V osmi eh, regionech se dělaly také vzorky a bylo to tři, a dělalo, bylo to, byly skládky a e, odpadové na zařízení a zjistilo se, že mnohé z nich nebyly schopny to efektivně zpracovávat a vlastně nebyly také dostatečně měřeny úspěchy e, ani nebyly tedy měřitelné cíle. Neboli e, účetní dvor tady udělal velice dobrou práci a zjiště, přiš, dospěl k určitým nálezům. Totiž situace je obecně velice znepokojivá. Pokud jde o efektivitu, týká se to členských států, jak nakládají s těmito veřejnými finančními prostředky. Proto já bych chtěl apelovat na komisi a apeluje na ní Eh, účetní dvůr, aby podali zprávy, jaké jsou důvody, proč je ta situace tak špatná a jak to míní výrazně zlepšit v budoucnosti. Ještě bych k tomu řekl tolik, že je velice dobré, když se provádí audit výkonnosti a je opravdu velká škoda, že tento parlament těchto zvláštních, z této zvláštní zprávy neučinil, že se jim nevěnoval s dostatečným zájmem. Protože parlament je užitečný nejenom tam, kde se jedná o vydávání finančních prostředků, ale také zejména o posuzování efektivity vydávání finančních prostředků. A neděláme to dostatečně efektivně, na což, což dokazuje i tato zvláštní zpráva. Já se obávám, že eh, se toto nikdy nedostane pořádně na plenární zasedání ani k evropským voličům. Děkuji. Děkuji panu Skilákovi. Děkuji panu Skilakisovi za jeho úvodní slova a nyní má slovo pan Lazaru. Děkuji, pane předsedo. Ctění, pane předsedo a poslance poslankyně výboru pro rozpočtovou kontrolu potěšením předložit vám zprávu účetního dvora 2012. Je to hodnocení, které má zjišťovat za eh, strukturální financování eh, pro nakládání s komunálním odpadem a příslušná infrastruktura je efektivní. To znamená, jestli plníme evropské cíle v oblasti nakládání s odpady. Máme tady eh, prezentovanou tuto zprávu Učitního dvora. Učitní dvůr je potěšen, že pan Skilakakis vítá tuto zprávu a schvaluje její doporučení. A chci využít této příležitosti, abych poděkoval panu Skilakakisovi za jeho zájem o zprávu. Jak eh, pan Skilakakis sám uvedl, tak eh, audit prokazuje, že ačkoliv prakticky ve všech eh, zvolených regionech došlo k určitým zlepšením v nakládání s komunálním odpadem, tak účinnost strukturálního financování byla narušena špatnou implementací podporných opatření a slabinami eh, v pravidlech a pokynech. Konkrétně řečeno, pokud jde o spolufinancovanou infrastrukturu, tak její efektivnost závisela na odděleném eh, sběru úzdroje, eh, pouze velmi malá část plnila cíle a to bylo s většinou tam, kde byla podpora pro informační administrativní opatření. Komise však nepodpořila dostatečně tato podpůrná opatření při hodnocení projektu. A vzhledem k tomu, že ve vzorku nejsou jen eh, regiony se slabým výkonem, ale byly i jinde identifikovány špatné postupy, které eh, pak eh, vedly nás k, k některým doporučením, které mají zlepšit a napravit situaci, které skvěle schrnul pan zpravodaj a já poukážu jenom na tři doporučení, které považujeme za nejdůležitější. Za prvé, členské státy by se měly zaměřit na tříděné, eh, tříděný sběr odpadu a další zlepšení v oblasti nakládání s odpady, aby se zlepšilo recyklování prostřednictvím eh, například eh, daně. Komise by dále měla zajistit, aby evropský příspěvek byl podroben těmto doporučením, aby platil princip znečišťovatel platí. A parlament spolu s komisí a radou by měl zvážit navázání finanční podpory na dosažení evropských cílů v oblasti nakládání s odpady. Takže, pane předsedo a členové výboru, chci potrhnout, že tato mimořádná zpráva nejen poukazuje na řadu výzev, kterým členské státy čelí, ale také eh, poukazuje na některé způsoby, jak je můžeme řešit. Finance byly částečně vynaloženy na neefektivní projekty, které nedostatečně napomáhají členským státům ke splnění cílu. Pokud jsou, budou vyžadovány podpůrná odpatření a budou implementována členskými státy, zajistíme tím nejenom nové účinné projekty, ale zároveň tím zlepšíme eh, výkon stávající infrastruktury. A na závěr mého příspěvku chci říci, že daňoví poplatníci mají velký zájem na tom, aby eh, byly systémy nejen efektivní, ale také rentabilní, aby, aby chránili životní prostředí a podporovali udržitelný rozvoj. V současném eh, finančním prostředí krize máme zájem na tom, abychom se odpadu dělali surovinu a zdroje energie a aby se z, z um, sektoru nakládání s odpady stál sektor, který vytváří nové pracovní příležitosti. Děkuji za zprávu člena účetního dvora a nyní eh, vyzvu kolegy v tom pořadí, jak se přihlásili o slovo. Nejdříve paní Brzobohatá, prosím. Slovo na začátku bych chtěla poděkovat evropskému účetnímu dvoru za připravení této velmi důležité a také velmi kritické zprávy. v průměru každý občan evropské unie vyprodukuje zhruba půl tuny komunálního odpadu ročně ale bohužel z toho zhruba třetina putuje rovnou na skládku. ukazuje se že situace v různých členských státech je velmi rozdílná některé zvládají kompostovat až sixty svého odpadu jiným se to moc nedaří Eh, to skládkování bývá velmi rozšířené. já jsem se dívala třeba na situaci v mé zemi kde sice eh, dlouhodobě zaostáváme ve využití komunálních odpadů pro energetické účely na druhé straně zase velmi dobře třídíme pro materiálovou recyklaci z mého pohledu ukládání odpadu pod zem představuje značné ztráty materiálu a zmařenou příležitost pro vytváření pracovních míst a hospodářského růstu. musíme si uvědomit že při třeba zpracování odpadu při třídění je možno využít i značné množství lidí kteří nemají příliš vysokou kvalifikaci a jinde velmi těžko hledají práci. no a samozřejmě vliv skládek na životní prostředí je nezanedbatelný Eh, zpráva jasně ukazuje že je třeba využívat ekonomické nástroje jako jsou daně ze skládkování a spalování a základ těchto činností systémy odpovědnosti výrobců a pobídky na podporu předcházení vzniku odpadů jejich opětovného využití a recyklace co pro mě však bylo velmi zajímavé byly výsledky kdy se analyzovalo jakým způsobem mají vliv informační kampaně eh, v dané oblasti pro občany jak je potom úspěšný například eh, recyklace či separování například biologického odpadu ukazovalo se že tam kde skutečně ty osvětové kampaně byly velmi dobře udělány často opakovaně tak vedly ke změně chování lidí docházelo k vytřídění velmi kvalitního biologického odpadu který se následně kompostoval a bylo možné jej i velmi dobře prodat a tím samozřejmě zefektivnit celý cyklus naproti tomu tam kde toto bylo podceněno a nebylo to nikde v parametrech projektu eh, tak došlo k tomu že sice občané se naučili třídit ovšem došlo ke kontaminaci takto vytříděného materiálu a ten stejně skončil na skládce. Eh, já když eh, vezmu když zanedbám ekonomický faktor tak se domnívám že to může být například velmi důležité do budoucna protože občané když to zjistí tak samozřejmě začnou třídit ještě méně druhým krizovým faktorem se ukázalo že ne všude byly odhadnuty kapacity eh, realizovaných opatření velmi dobře. někde došlo k tomu že se podcenila úvodní studie a potom jsou eh, příslušná zařízení využívána až třeba na one hundred and thirty což jistě není v pořádku a dochází potom k tomu že se neměří například některé ukazatele z důvodu toho že je stanice přetížena ovšem daleko horší situace nastává tam tam kde zařízení není vůbec využito využívá se třeba na twenty five až twenty eight z toho vyplývá jasně jaká opatření by měla e- evropská komise přijmout do budoucna. především by měly být daleko zlepšeny řeknu studie nebo vůbec Eh, sběr údajů před samotnou realizací projektu a tak aby projekt reagoval na skutečné potřeby nikoliv eh, řeknu na nějaké nadhodnocené či podhodnocené cíle. a současně se ukazuje že otázka právě podpůrných opatření jako je vzdělávání veřejnosti popřípadě například slevový program pro občany jestliže se eh, tohoto třídění odpadu zúčastní eh, tak by měl být součástí všech těch projektů a měl by patřit také k hodnoceným kritériím toho projektu protože jasně tato, tato studie tato zpráva ukazuje že jsou to parametry které mají potom vliv na ekonomiku ale samozřejmě i na efektivnost takže děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. A dalším řečníkem je kolega Paul Rübig. Děkuji. Myslím si, že téma je pro nás, pro všechny skutečně obzvláště důležité, neboť životní prostředí je něco, co Evropská unie viděla vždy jako prioritu a obzvláště hospodaření s odpady, ale také čistá voda, to se týká čističek, mají absolutní prioritu. A proto v rámci těchto otázek nám vždy jde o účinnost, o efektivnost, jde o to, aby v zemích, kde infrastruktura pro hospodaření s odpady je podporována z evropských peněz, aby v takových těch zemích ta zařízení skutečně fungovala a byla eh, efektivní a pracovala tak, abychom získávali suroviny. Když se díváme na ty recyklační řešení, tak tam je potřeba, aby tam existovaly dobré rámcové podmínky, aby tam bylo povědomí veřejnosti, aby tam byly ty eh, systémy třídění odpadu. A samozřejmě to musí být eh, podpořeno dobrou legislativou. A dále potřebujeme jakousi síť zařízení a sběrných dvorů, které budou vlastně plošně takovéto eh, úkoly plnit. A to vlastně zatím ještě nemáme celé obsaženo v těch našich opatřeních. Eh, ta zařízení většinou jsou z technického hlediska skutečně kvalitní ale ta příprava je nedostatečná, ty rámcové podmínky jsou nedostatečné a ta kvalita, kterou poskytují to zařízení, pak také není dostatečná. Členské státy sami rozhodují o institu- investicích a často se investuje na základě jakéhosi politického kalkulu a ne na základě ekonomických a environmentálních kritérií částečně dochází také k přebytečným kapacitám. Já jsem zjistil, že například v Rumunsku v oblasti Hargita v roce 2008 bylo vybudováno moderní zařízení, moderní skládka v souladu s předpisy EU, aniž by na to šly podpůrné prostředky a nyní se e, pro stejný účel vybuduje, buduje nová skládka, aniž by tam byla potřeba ji budovat a byly na to povoleny, schváleny peníze z EU, takže já se ptám účetního dvora, zda eh, analyzovali tento případ, zda ho kontrolovali, protože je důležité, abychom kontrolovali, jakým způsobem naše peníze vynakládáme. A tady je důležitá evaluace a benchmarkování těch zařízení. A toto by mělo být obsaženo již v projektu. Je o to, abychom zlepšili výkonnost této oblasti a proto by se kontrolní systémy neměly soustředit pouze na to, jakým způsobem jsou projekty implementovány, ale mělo by to zahrnovat i tu proceduru toho vypsání zakázky a technické standardy a pak by se zaměřili na nákup a instalaci zařízení a jako poslední krok by se skutečně zařídili na to, jak to zařízení funguje. Tak to bychom skutečně mohli pro občany eh, přesně zjistit, kolik stojí to zařízení v tom celém životním cyklu a to by zajistilo to, že bychom skutečně vybrali to nejlepší zařízení, které je nejlepší pro občany a ne pro ty, kteří ho budují. Potřebujeme transparentnost výpočtu nákladů, to je pro občany skutečně důležité. Není možné, aby takováto zařízení se stala něčím, co produkuje dodatečné příjmy pro veřejný sektor, což by v podstatě byla jakási forma dodatečného zdanění občanů. Nám přeci musí o to, aby občané mohli využívat systém hospodaření s odpady co možná nejlevnějším způsobem, aby to pro ně bylo nákladově účinné. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo kolega Balčitis. Auditor... Eh, ano, jen velmi stručně, pane předsedo. Tato zpráva obsahuje jednu větu v tom smyslu, že účinnost eh, finančních zdrojů z Evropské unie do značné míry závisí na strategiích z nakládání z dopady, z eh, odpady. A to považuji za svým způsobem jádro tedy celé problematiky, když každý členský stát zvlášť si vymýšlí vlastní strategii, znovu objevuje Ameriku při eh, navrhování těch politik a strategií nakládání s odpady, tak to není efektivní. Měli bychom mít jednotný přístup, aby ta, ty strategie byly nějakým způsobem trochu zharmonizovány. Děkuji, to byla celá řada otázek, které se obracely rovněž na komisi. A nyní tady vítám z komise pana Julia Garcia Borgese, který je eh, vedoucím oddělení pro řízení odpadu a recyklaci. A pak tady máme paní Matěje Fichter, které se zabývá udržitelným růstem. Kdo si přeje vystoupit za komisi? Eh, dobré dopoledne. Já vedu oddělení pro nakládání s odpady v Daga Environment. Nejprve bych chtěl poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za výbornou spolupráci během celého procesu, který vyústil přijetí této zprávy. Rovněž bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za jeho pracovní dokument. A zajisté souhlasíme s některými doporučeními, které jsou předloženy eh, v tomto dokumentu. V podstatě chápeme hlavně jako vlastně souhlas s těmi politikami a opatřeními, která komise již provádí. Já bych se k několika otázkám rád vyjádřil. Asi bych začal oblastí eh, potenciálních neschod. Eh, ve zpravodajově dokumentu se poukazuje na nálezy Evropského účetního dvora. A spochybňuje se efektivita ehm, řízení veřejných, zprávy veřejných prostředků ze strany komise. Nevím, zda toto tvrzení bere dostatečně v úvahu eh, rozdělení zodpovědností mezi komisí a mezi členskými státy, pokud se týká řízení projektu. Je tady společný nebo sdílený eh, rámec řízení a tady jsou členské státy odpovědny za volbu a provádění spolufinancovaných projektů. Rovněž mají na starosti monitorování výkonnosti výsledků, kdežto komise má také sice úkol monitorování, ale týká se to hlavně největších projektů. Jsem velice rád, že ve svém úvodním prohlášení pan zpravodaj výslovně zmínil úlohu členských států při sledování, využívání Eh, prostředků z Fondu soudržnosti a monitorování společně financovaných projektů. Určitě by se to hledalo zapracovat do zprávy. A bude-li to potřebné, ochotně eh, vám nabídneme formulace. Pak je tady důležité doporučení týkající se spolufinancování, totiž, že by se mělo zaměřit nejenom na legalitu a správnost výdajů, ale také na výkonnost. Tady eh, Evropská, tady Evropská komise naprosto souhlasí. A už to také bylo zohledněno při tvorbě budoucí politiky soudržnosti na období 2014 až 2020 komise eh, navrhla eh, mechanismus kondicionality ex ante, což znamená, že členské státy budou muset eh, dodržovat předem definovaná kritéria výkonnosti, aby získali přístup k spolufinancování z Evropské unie. A v tomto novém kontextu bude pro nás velmi důležité a zcela zásadní eh, posuzovat věci nad rámec jednotlivých projektů, aby totiž byla jistota, že eh, takové projekty zapadají do koherentního politického rámce, čímž by se zajistilo provádění odpadové legislativy zaměřené na nakládání s odpady v Evropské unii pracovním dokumentu najdeme několik doporučení. Uvádí se tady konkrétní opatření na zlepšení odpadového hospodářství. Konkrétně se poukazuje na eh, třídění při sběru odpadů, na používání ekonomických nástrojů nebo zpracování před eh, ukládáním odpadů do, eh, na skládky. A v této souvislosti si myslím, že je velmi důležité zmínit další věc. Totiž zpráva Evropského účetního dvora se zmiňuje o situaci, která existovala ještě předtím, než byla v roce 2008 přijata revidovaná směrnic, rámcová směrnice a tato revidovaná směrnice významným způsobem posílila právní eh, základ pro nakládání s odpady v Evropské unii. Teď už máme eh, právně závazné eh, cíle recyklace a také hierarchii, přičemž dole jsou skládky a spalovny a je tady zavedena povinnost zajistit tříděný sběr odpadů. Tyto požadavky neexistovaly v době, kdy eh, projekty, které eh, hodnotil účetní dvor, eh, byly vytvářeny a prováděny. Zcela nedávno, totiž loni, jsme zahájili iniciativu na podporu dodržování pravidel se zaměřením na eh, městské odpady a nakládání s nimi a na, eh, vytipovali jsme deset členských států, kde byly výsledky nedobré. A v rámci této iniciativy na podporu dodržování předpisů jsme teď vydali doporučení eh, adresované těmto členským státům. A tam se objevuje mnoho těch myšlenek, které byly předloženy v pracovním dokumentu. Konkrétně jsme eh, položili důraz na nutnost využívání ekonomických nástrojů, včetně zdanění skládek a eh, systémy plateb za eh, ukládání odpadů a chceme rozhodně zlepšit eh, tříděný sběr odpadů. odpadů. Také zahajujeme proces revize politiky nakládání s odpady v Evropské unii. Tento proces sleduje pět hlavních cílů má se snížit eh, eh, množství občanů přepočtu na obyvatele, má se snížit objem materiálu, které se nedají recyklování, má se zlepšit kvalita eh, recyklace, má se snížit množství odpadů ukládaných do země a má se posílit trh pro recyklované materiály. To si myslíme, že bude významný krok k tomu, abychom dosáhli lepšího provádění a abychom pozvýšili efektivitu projektů v oblasti nákladání s odpady, které se eh, financují prostřednictvím Evropské unie. A eh, s dovolením ještě poslední poznámka ke statistickým údajům o nakládání s odpady. Pracovní dokument eh, zmiňuje potřebu, aby Evropská komise posuzovala důvěryhodnost údajů, které dostává z členských států. To už vlastně Evropská unie dělá. Eurostat po dlouhou dobu už vytváří statisticky o eh, nakládání s odpadu na úrovni eh, obcí obecní, a Eurostat v podstatě také věci ověřuje, ta data ověřuje a tam, kde je to třeba, požaduje, aby členské státy revidovaly nebo eh, vyjasnily předkládané údaje. Jak jsem právně, eh, právě zmínil, my teď začínáme s revizí politiky nakládání s odpady v Evropské unii a zvláštní pozornost budeme věnovat právě tomuto aspektu, tedy spolehlivosti a srovnatelnosti statistických údajů o nakládání s odpady. Děkuji za pozornost. Ja, vielen Dank. Děkuji. Přeje si někdo položit nějaký dodatečný dotaz? Musíme se dávat trochu pozor na čas. Nejdříve pan Balčítis, pak samozřejmě kdykoliv pan zpravodaj, prosím. Taip, e, ačiū gerimas pirmininkė. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Chci zareagovat. Na projev, na příspěvek zástupce komise. Komise znovu uvedla, že to není její zodpovědnost, že je to na členských státech, jak se s fondy nakládá. A ne, nejde jenom nakládání s odpady, ale vůbec o různé aktivity a odpovědnosti evropských institucí. To znamená, včetně klíčové role našeho vlastního výboru pro rozpočtovou kontrolu. Chci připomenout zástupcům komise jednu věc. Jste to vy, zástupci komise, kdo zodpovídáte za účinné vynakládání prostředků evropských daňových poplatníků. Proto také tolik hodin analyzujeme různé druhy financování a proto trváme na tom, aby členské státy byly donuceny vynakládat eh, prostředky tak, jak mají v zájmu dosažení cílu Evropské unie pokud se nám podaří přesvědčit Evropskou komisi, že to je její zodpovědnost a že musí tento cíl sledovat, tak si určitě eh, se, eh, si vyřešíme mnoho budoucích potenciálních problémů. Lank. Děkuji. A nyní pan Skilakakis. Nemohu než souhlasit s panem Balčitisem k, s jeho postřehem. Tu situaci, kterou tady vidím teď tak, že Účetní dvůr zjistil, že něco nefunguje a komise říká, a ne, to jsou členské státy. Členské státy za to mají hlavní zodpovědnost. No ano, ono na tom něco je. Oni vynakládají peníze, ale v konečném důsledku uděláme, udělujeme absolutorium ne členským státům, ale komisi. Takže v konečném důsledku je to komise, kdo musí být strážcem smluv. To je ta nejdůležitější část, nejdůležitější aspekt. Komise zodpovídá za evropské peníze. Je to její vlastní zodpovědnost. Protože komise sama se podílá na vytváření této sdílené dohody. To znamená, pokud je komise přesvědčena, že to státy zvládnou, tak samozřejmě vina padne i na komisi, když to nezvládnou. To je prostě fakt. To vyplývá ze smluv protože komise je zodpovědná za implementaci evropských projektů, ať už to nakonec dopadne jakoliv. Takže prosím komise, snažte se nám trošku být nápomocni. Samozřejmě nemůžete to zvládnout jako samostatné DG1. Je to spíš širší záležitost, jak bude fungovat v budoucnosti komise. To bude součástí našeho příštího legislativního období evropští eh, občané přijmou příslušná rozhodnutí. Děkuji. Pane Lazaru, přejete si něco ještě poznamenat na závěr? Děkuji, pane předsedo. Nemám žádné další věcné připomínky. Snad chci jen říct, že účetní dvůr je potěšen že můžeme přispět k diskuzi v zájmu zlepšení účinnosti a efektivnosti evropských politik a že můžeme podpořit váš výbor ve vaší práci veřejného dohledu. Děkuji, tímto můžeme uzavřít tento bod na pořadu jednání. Děkuji členovi účetního dvora a zástupcům komise. A přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání, to je bod 6. Je to rozpočtové řízení předstupních fondů Evropské unie v oblasti soudních systémů a boji proti korupci v kandidátských a potenciálních kandidátských zemích. Spravodajkou je Monika Makovej a já jí tímto dávám slovo, prosím. Thank you, chair. Um... Děkuji. Chci poděkovat komisi a účetnímu dvoru za spolupráci, za informace. Dovolte jen pár slov o významu spravedlnosti a boji s korupcí v potenciálních kandidátských zemích. Justiční systémy jsou esenciální pro chod demokracie. Pokud nejsou nestrané a, a předvídatelné před, vstup, před vstupem, tak to představuje velký nedostatek. Potřebujeme to řešit i prostřednictvím využívání evropských fondů. Já počkám, až lidé odejdou. je důležité zajistit tedy účinné, nestrané a um, předvídatelné fungování justičního systému v zájmu právní jistoty obchodního společenství investorů i občanů. A pochopitelně, že je důležité zajistit, že jsou fondy správně vynaloženy. Korupce představuje velkou výzvu pro většinu kandidátských států. Je potřeba řešit obě otázku obě otázky co nejdřív v rámci procesu přistup, přistupování a zjištění zprávy. K tomu se dostaneme. Předvstupní pomoc ve dvou oblastech. Oblast reformy soudnictví a boj proti korupci. Turecko od roku 2001. 130 milionů eur na západním Balkáně od roku 2005 přes 140 milionů eur. Konkrétní částky podle zemí jsou v tabulce ve zprávě. Dlužno dodat, že 5 milionů eur také na další dva víceleté programy v rámci IPA 2010 až 11 jsou rovněž uvedeny v tabulce. A teď k některým věcným eh, postřehům které vycházejí z těch eh, čísel a z cílů projektu. Úroveň financování věnovaná na reformu soudnictví a boj s korupcí je dost nízký. 2007 až 2013 máme průměr 2,87 celkové předstupní Eh, přestupních fondů na otázku soudnictví 2,87% a pouze 0,52% na boji s, s korupcí. Jsou tu rozdíly mezi státy, například Makedonie na 2%, Kosovo 10% na projekty reformy soudnictví. Nový přístup komise na řešení soudní reformy již v rané fázi předstupního procesu by mohl změnit alokaci fondu, ale eh, připomínám, že v roce 2007 bylo přijato totožné rozhodnutí řešit to, co nejdříve v rámci procesu a vycházet eh, také se ze zpráv o pokroku a nejenom z, eh, přidané, z přijaté legislativy. Takže opravdu silně vyzýváme komisi a státy, které přijímají pomoc, aby byly vyčleněny nezbytné prostředky v rané fázi na tyto dva sektory reformy soudnictví a boje proti korupci. Další doporučení souvisí s přijetím sektorového přístupu v obou oblastech. To by mohlo mít pozitivní dopady, včetně koordinace dárců a zajištění koordinace mezi jednotlivými projekty. Podle mě potřebujeme eh, přehodnotit sektorový přístup, protože většina kandidátských a potenciálních kandidátských zemí nemá instituční procesy a rámce, které by umožnily fungování tohoto přístupu. Jsem také přesvědčena o tom, že na evropské úrovni chybí eh, celková zastřešující strategie. Dále chci zmínit zjištění konstatující nedostatek synergii mezi projekty, což vede pak eh, k omezenému eh, dopadu přímo v terénu. To je opět projev nedostatečně eh, konzistentní strategie. Příklad Západní Balkán jsou, kde soudní systém byl víceméně stejný v každé zemi a je tudíž logické, že v případě projektů těchto zemích by se měly zabývat stejnými problémy a pak srovnávat implementaci v jednotlivých zemích, pak se snadněji měří změny v jednotlivých zemích v podobných systémech. dále nedostatek jasných strategií. V Chorvatsku se například financovala protikorupční agentura, která má vyšetřovací pravomoci, zatímco v Kosovu ty též prostředky evropské byly využity na vytvoření protikorupční agentury bez vyšetření. To je problém účinnosti. Proč tu existují tyto rozdíly? K čemu je protikorupční agentura bez vyšetřovacích pravomocí? Další otázka. Tady máme ty projektové složky, které definují jednotlivé cíle, monitorovací mechanismy. I ty by se daly dále zlepšit školicí projekty, ukazatele jako kvalita a kvantita školicích činností nebo vyškolení poradci, eh, to nejsou žádné objektivní ukazatele a spíš měří kvantitativní výstupy. Yep. Mrs. McCullough. Ano, můžete pokračovat, paní Makovej. Proto doporučujeme, aby byla stanovena určitá základní výchozí data, podle, na základě kterých by se dal měřit pokrok. Dále, udržitelnost a nezvratitelnost reform není zaručena. To je těžké taky bez reformy, u reformy soudnictví, ale musíme to zajistit prostřednictvím sledování implementace, která je pak zárukou toho, aby jsme se nevraceli zpátky do původního stádia. Už dlouho se dostáváme tomu, že jenom zatrhávat eh, políčka přijaté legislativy nestačí. A rok implementace to nestačí. Je potřeba dalšího úsilí v, eh, na poli transparentnosti využití evropských fondů, jak jsou využívány v jednotlivých členských státech a já tudíž vyzývám k vytvoření veřejné databáze, která by uváděla všechny projekty financované na základě pro, programu předstupní pomoci. Dále publikovat eh, tedy všechno, eh, to se už publikuje, eh, už se věci publikují na základě mezinárodních eh, výkazních norem, ale potřebujeme skutečně veřejnou databázi. To je tedy základní kostra této zprávy. Již ehm, jsme připravili pozměňovací návrhy, například implementace pozastavených projektů a také ke spolupráci a koordinaci dárců a pak poznámky k jednotlivým zemím. Již jsem hovořila s komisí po vydání zprávy, zohledním některé jejich připomínky. A konečně některé podrobnosti k harmonogramu lhuta pro pozměňovací návrhy 5. září a hlasování v kont 25. září. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Přeje si někdo eh, se eh, zúčastnit diskuse? Uh, very, very... Velmi stručně. Já jsem se zabýval korupcí v tematickém dokumentu pro Krym a týkalo se to členských států. Víme, že korupce je velkým problémem přímo v členských státech. Máme 20 milionů na úplacích minimálně každý rok. Eh, co se týče veřejné zprávy v členských státech. A musíme tedy se postarat o to, aby tato Evropská unie tež fungovala proti korupci a aby kandidátské státy dosáhly určité úrovně eh, v boji proti korupci, kterým umožní vstoupit do Evropské unie. Musí to být podstatnou součástí přístupového procesu. A jak paní Makovej zcela správně eh, řekla, my nevěnujeme ani dost finančních prostředků, ani dostatečnou politickou vůli kandidátským státům, aby si uvědomili, že nevstoupí pokud tam bude stávající úroveň korupce, která je velice vysoká. Musíme tedy klást velký důraz právě na tuto část přístupového procesu. Evropská unie momentálně má mnoho problémů v mnoha aspektech a tento je jeden z nejvýznamnějších, protože má politickou, sociální a velkou hospodářskou dimenzi. Děkuji. Ja, vielen Dank, Jens. Děkuji. A nyní Jens Geier. Děkuji, pane předsedo. Musím omluvit pana Ivalio Kalfina, našeho stínového zpravodaje. Já ho tady zastupuji dnes. Ivalio je eh, na cestě do Washingtonu s delegací jiného výboru. Pravděpodobně se tam podívají na ty budovy EU <laughs> s těmi štěnicemi, no možná jde i o něco jiného, není k věci. Tady se na mě mnozí členové mé frakce obrátili s prozbou, abych u té zprávy hleděl na to, aby se tam eh, používala konkrétní terminologie. Konkrétně jde, korektní terminologie, promiňte, jde o názvy států, například o bývalou Jugoslávskou republiku Makedonii. Dobře víme, že tam ten spor o jméno, který leží velmi na srdci mnohým členům tohoto parlamentu. Je to pouze technická záležitost, takže myslím, že by v tom neměl být problém a já bych opravdu eh, velmi prosil paní zpravodajku, aby to zohlednila. Takže pokud ne, tak eh, já myslím, že je to skutečně technická záležitost. Eh, Sekretariat to může rychle vyřídit. Já jsem se nemohl intenzivně zabývat touto zprávou, takže bych rád anglicky krátce přečetl to, co mě zanechal Ivajlo Kalfin jako náš stínový zpravodaj. Je to jeho reakce na to, co eh, do posud ho tedy napadlo k této zprávě. Je to velmi krátce, jsou to dva body. Zpráva nebere v úvahu změny a e, události, k níž došlo po vydání zprávy z ECA. E, mnoha doporučení byla už uskutečněna a fungují. Je třeba aktualizovat tuto zprávu a návrh zprávy musí předložit úplný obrázek toho, co bylo zatím dosaženo, jaká poučení byla vyvazena a jaké další se chystají druhá bod. Je e, třeba také zvážit náklady i na justici a vnitro a vzít v úvahu také příslušné projekty, které jsou s tím nepřímo spojeny, tedy nepočítat jenom například investice do soudu. Děkuji. Děkuji. Přeje si ještě někdo vystoupit? Některý člen výboru? Není tomu tak. V tom případě požádám paní Makovej. Slyšela jste, co tady navrhoval kolega Gája a můžete teď odpovědět? a nebo eh, bude společný postup i se stínovými zpravodaji, prosím. Já možná bych až to budu schrnovat. Teď tedy si můžeme poslechnout eh, ředitele strategie IPA e z DG pro rozšíření. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo vážená paní Makovej, vážení členové tohoto výboru. Já vám mnohokrát děkuji za tuto zprávu, poněvadž je významná a upozorňuje na jednu ze zásadních oblastí politiky rozšiřování. Komise souhlasí s většinou zjištění a doporučení, které jsou obsaženy v návrhu zprávy. Je třeba ovšem zajistit, abychom se dopracovali společného názoru a společného výkladu základních skutečností. Například máme různé výpočty. Různě nám vycházely výpočty částek, které byly vyčleněny na tyto dvě konkrétní oblasti. A také se o tom nepřímo zmínil pan Kačin. Měli bychom tedy nahlížet na finanční podporu z hlediska eh, reformy soudnicí a boje proti korupci v trošku širším kontextu. Pokud je o právní stát, to samozřejmě zahrnuje i boj proti korupci a, a reforma soudnictví je tady zajisté významnou prioritou v souvislosti se strategií rozšiřování komise, což bylo mimo jiné zdůrazněno i eh, v poslední strategii rozšíření, která pořád ještě platí a bude to nadále nadále zvýrazňováno, bude k tomu přijat na pozim tohoto roku i dokument pro strategii. Rovněž je to obraženo v takzvaném na novém eh, přístupu k kapitolám 23 a 24, což schválila Rada a teď se poprvé už provádí eh, v našich přístupových jednáních s Černou horou. A pan komisař File už eh, měl možnost vysvětlit tento nový přístup na, v rámci nedávné rozpravě na plenárním zasedání o situaci v Turecku 12. června. Tento nový přístup se také eh, zobrazil v názoru, návrhu komise na nový nástroj pro před, eh, předstupní, návr, na, eh, předstupní nástroj na nejbližších sedm let. Jestliže chceme, aby země, které připadají v úvahu pro rozšíření, brali tyto věci vážně a provedly dalekosáhlé reformy, měli bychom využívat veškeré nástroje, které máme. A nejde jenom o to, abychom umožn- poskytovali finanční pomoc. Proto nemůže, nemůžeme eh, posuzovat pouze vynaložené finanční částky, jakožto ukazatel toho, jak seriózně přistupujeme k problému a zda to je či není priorita našich akcí. Například máme dialogy na vysoké úrovni, potom máme na tlak na kolegiální úrovni na, na, této zem, na tyto země pak podporujeme také výstavbu sítí kontaktů a akce, které přivádějí k hmatatelným výsledkům v boji proti korupci, tak, aby prosazování práva bylo efektivnější a aby opravdu zločinci se museli zodpovídat ze, před soudními orgány. Momentálně vedeme jednání s Černou horou, s Kosovem pardon, a s Bosnou a Hercegovinou a ty jsou toho doby dobrým příkladem. Navíc se těšíme tím, že v terénu dosahujeme evidentně dobrých výsledků, pokud se podíváme na výsledky vyhodnocení právního státu, což se zmiňuje rovněž v této zprávě a což bylo nedávno zveřejněno. Tam se v této zprávě jasně poukazuje na to, že do, prochází, dochází k transformaci přímo v těchto zemích, že se opravdu soudní systém zlepšuje, že soudy se restrukturalizují, modernizují, neboli je tady opravdu něco kladného, čeho jsme schopni dosahovat a nesmíme zapomínat i toto zohlednit. Jak už řekla paní zpravodajka, reforma soudnictví a boj proti korupci jsou zásadními prvky, které jsou potřebné, máli být země stabilizována a přitažlivá pro přímé zahraniční investice a aby tam mohlo dojít také k pořádnému a udržitelnému rozvoji ale ne všechna opatření, která můžeme podnikat na podporu takového pozitivního vývoje ne všechna tato opatření jsou nezbytně vázána na nákladově náročné investice. Když se chce například vybudovat nová soudní budova, nové soudní sítě, sítně, pak samozřejmě musíme mít na takové investice finanční prostředky. Ovšem, je mnoho jiných iniciativ, které můžeme podnikat, abychom napomohli potřebným reformám, ale ty nebudou potřebovat moc peněz. Moc peněz velmi se jedná hlavně o změnu smýšlení o tom, abychom dosáhli eh, dohody s, vládam, s vládami příslušných zemí eh, o nezbytných strukturálních reformách. Pokud například nějaká země má nahradit jaksi v úvozovkách staré soudce, a e, mají na základě oficiální politiku přijít na jejich místo e, vysoce kvalifikovaní a nezávislí soudci. Pak na to ta země nemusí nezbytně vyložit víc peněz. Důležité je, abychom tady měli pořádná pravidla a postupy tak, aby e, soudnictví mohlo fungovat nezávisle, spolehlivě, předvydatelně a zodpovědně. Podíváme-li se eh, na to, co jsme například udělali v oblasti odborné přípravy nebo technické pomoci, eh, Společně tomu říkáme eh, operace v rámci programu TAJAX. Během posledních let jsme vynaložili asi 30 tedy mm, ne, právě na e, soudnictví a vnitry a právě tam se jednalo zejména o školení a odbornou přípravu. Je to spojené tedy soused soudnictvím a bojem proti korupci. Jsme velice rádi, že mnohé závěry, e, které jsou ve zprávě vyvozeny pro budoucnost, jsou v dokonalém souladu s tím, co i my navrhujeme v rámci nového nástroje pro pomoc před vstupem na období 2013 až 2020. Jedná se o programy odvětových reform, než aby se jenom spolufinancovaly jednotlivé projekty, pokud chceme opravdu um, něco konkrétního změnit a měřit pokrok, pak, jak paní zpravodajka říká, musíme to poměřovat eh, podle komplexní strategie, kterou dohodneme se, příjem, se zeměmi, které jsou příjemci. A to je odvětový přístup. Je rozdíl mezi odvětovým přístupem a mezi rozpočtovou odvětovou podporou. A určitě se shodneme, že prakticky žádný z těchto států, které Eh, připadají v úvahu pro rozšíření. Eh, není ještě připraven na podporu rozpočtovou o konkrétních odvětví, ale už většinou jsme schopni s nimi dohodnout eh, komplexnější odvětvové strategie, co je například třeba udělat v oblasti justice. A ty státy, které k tomu ještě nejsou připraveny, těm k tomu musíme pomoci protože jedna ze základních záležitostí při přípravě státu na přistoupení je, aby ta vláda byla schopna si nastavit a definovat smysluplnou politiku, aby rozumně plánovala státní rozpočet a abychom měli jistotu, že taková komplexní strategie bude co nejlépe prováděna a že to bude v eh, souladu s našimi evropskými hodnotami a prioritami. Přirozeně, že je třeba, abychom pokrok eh, provádění měřili. A tady zase eh, fungujeme v rámci odvětového přístupu a na základě souboru ukazatelů, které nám pak umožní, abychom mohli měřit více věcí podrobněji a konkrétněji, abychom tedy přesně věděli, jaký je dosažený pokrok v zemích, které eh, přicházejí v úvahu pro rozšíření, aby se o tom mohla podat zpráva. Ale musíme se nejprve podívat na odvětvovou strategii. V rámci odvětové strategii musíme si potom nadefinovat eh, souslednost potřebných eh, reformních kroků, musíme si stanovit mezníky, kvantitativní cíle a pak to měřit. A nakonec souhlasíme také s návrhem, aby e, to všechno bylo transparentnější a aby byl k dispozici úplný soubor údajů, co se financuje z prostředků evropského rozpočtu. Máme v úmyslu Eh, data eh, zveřejnit v dohodnutém formátu na mezinárodním úrovni. Je tady iniciativa transparentnosti. Souhlasíme s tím a první soubor těchto údajů měl mě k dispozici již na podzim tohoto roku. My tedy eh, z velké části souhlasíme s cíly eh, této zprávy a s většinou doporučení. Ale rádi bychom ještě vyjasnili některá základní fakta a bude-li třeba, můžeme v této diskusi pokračovat na bilaterální úrovni. Děkuji, děkuji mnohokrát. A než dám slovo ještě na závěr zpravodajce paní Makovej, tak tady vítám delegaci radních Petr Rosenberga, Tomase Noého, kteří eh, tady eh, zastupují eh, tedy radní z, našeho, z naší domácí oblasti. Chce se ještě před paní Makovej vyjádřit někdo další? A ještě paní Matě. vás zdravím. Vítám tuto velmi dobře připravenou zprávu paní Makovej. Jsou v ní velmi dobré, zajímavé údaje. To, co říká zástupce komise, je opravdu důležité. Tato změna programování IPA, teď IPA 2, spočívá v tom, aby bylo možné na sektorové úrovni monitorovat, co se děje v různých předstupních nebo kandidátských zemích. Tento přístup hmm, je poněkud méně informativní. FIPA na období 2007 až 2013 jsme nemohli sledovat celý investiční eh, proces. Já vím z chorvatských eh, zkušeností, že jsme investovali hodně i nad rámec prostředků IPA, protože tato, tyto, tato témata byla nesmírně důležitá pro dvě kapitoly, takže jsme investovali i z národního rozpočtu na provedení této důležité reformy. Proto teď tento sektorový přístup a příprava sektorové strategie na národní úrovni je nesmírně důležitá. A pak uvidíme, jaké aktivity budou financovány z národního rozpočtu, jaké budou financovány z prostředků IPA a od dalších dárců. Takže je tu samozřejmě celá řada dalších dárců kteří jsou ochotni podpořit zvláště tyto reformy, tak důležité pro demokratizaci a po evropštění těchto států. Bod 19 ve zprávě by mohl být pozměněn v tom smyslu, abychom tam lépe zapracovali tyto novinky Eh, které nyní v IPA jsou. Děkuji. A nyní závěrečné slovo paní Makové. Děkuji. Začnu od konce. Děkuji za vaše připomínky. Chci říci, že jsme se zabývali tím, jak jsou peníze vynaloženy, až do 2013 na základě údajů komise. Je to samozřejmě i otázka budoucnosti a budoucích záměrů. Ale nemůžeme předem rozhodnout, že to je efektivní, dokud to neproběhne. Čili my děláme závěry z toho, co už bylo realizováno. A jinak eh, přeji hodně úspěchu Chorvatsku v pokračování projektů, reformních projektů zahájených eh, před přistoupením. Bylo by skvělé, kdybyste v nich pokračovali. K připomínkám od mm, SAD, od, které předal pan Gajer, jsem trošku zklamaná. Možná proto, že to je jedno z posledních eh, setkání. Já doufám, že možná na podzim budete mít nějaké poznámky opravdu i k obsahu. Jinak ty údaje jsou aktualizované, včetně posledních nedávných diskuzí s Evropským účetním dvorem, a s komisí. Takže zpráva je plně aktuální. Využili jsme i externí studii z února 2013, to byl poslední zdroj informací. Také k IPA 2, tam jsme zohlednili připomínky komise, s níž jsme se setkali nedávno, a číselné údaje, které nám dali k dispozici. K projektům. Samozřejmě, že jsme nepřihlíželi jen k infrastrukturním projektům, ale vůbec ke všem projektům na poli reformy zoudnictví a boje s korupcí. Pokud probíhají i jiné projekty pod jiným jménem v jiných kapitolách, které se částečně e, týkají soudnictví a korupce, to je jiná záležitost. Ale myslím, že bychom to neměli směšovat. Um. To by totiž mohlo vést ke dvojznačným cílům zá a závěrům. Víme, že existují eh, některé projekty v rámci policejní spolupráce, které se mohou dotýkat i boje s korupcí. Ale v tomto případě striktně, pokud jde o reformu soudnictví a protikorupce čního boje, tak to jsou eh, víceméně všechny projekty, které byly ohlášeny od doby přihlášení. A některé z nich se staly i kandidátskými státy. Myslím, že hlavním zjištěním je nízká úroveň financování v těchto oblastech. Ta procenta jsou opravdu malá. A když srovnáme pozornost věnovanou těmto oblastem, bez ohledu na záměr komise zaměřovat se na to od samého začátku, to financování je zkrátka dost nízké to je hlavní závěr, hlavní problém, který je potřeba řešit. A také ty oblasti, v nich jsou vynaloženy. Pokud vynaložíme mnoho prostředků na školení soudců a e, žalobců, kteří ale nemají přístup k počítačům, k databázím a podobně, tak e, to je, jsou peníze vynaložené nadarmo. Měli bychom postupovat jinak dát jim, co potřebují a potom školit. Eh, děkuji, tím jsme uzavřeli tento bod na našem pořadu jednání. Děkuji zástupcům komise, děkuji paní zpravodajce, tímto přerušuji naši schůzi a po krátké pauze budeme mít neveřejnou část schůze, eh, schůzi koordinátorů a dnes odpoledne potom budeme pokračovat naší veřejné části a ta začne v 15 hodin. Já tedy prosím, aby ti, kteří nemají právo zde být, se odebrali ze sálu pryč a potom budeme pokračovat schůzí ordinátoru asi tak za 10 minut.